I open the meeting of the uh, Econ Committee. I welcome all members and uh, Dámy a pánové, zahájím dnešní zasedání. Máme zde řadu pozvaných uh, hostů. Máte k dispozici program jednání. Nevím, jestli někdo k tomu máte nějaké poznámky. Pokud ne, považujeme program jednání za schválený. Prvním bodem na programu jednání je schválení zápisu našeho zasedání 30. listopadu a 1. 12. a také 14. Eh, 12. a 13. 12. roku 2015. Zápis těchto jednání považujeme za schválený. Postupujeme dále. Dalším bodem jsou sdělení předsedy. Zde bych shrnul doporučení a rozhodnutí ze 17. prosince loňského roku a 21. prosince loňského roku, kdy proběhlo zasedání koordinátorů. Nominace ke zprávám. Zpráva o definitivním systému DPH a oboji s podvody v oblasti DPH připadla EPP. Zelená kniha o retailových finančních službách eh, připadla socialistům. O zprávu o monitorování aplikace unijního práva za rok 2014, výroční zpráva, tu má na starosti ALDE. Koordinátoři se shodli, že nebudeme dále sledovat následující návrhy, návrhy usnesení podle článku 133 jednacího řádu. Je to BA 1282, 1289, 1291, 1294, 1302, B8, 1314, 13.17, 13.20, 13.27 a 13.29. Veškeré tyto návrhy usnesení podle názoru koordinátoru nevyžadují další sledování a následné kroky. Pokud jde o otázku dohledu nad aktiv přenesené pravomoci, tak eh, zde se koordinátoři domnívají, že eh, bychom se v lednu měli věnovat metodě spolupráce s Evropskou komisí eh, v rámci tedy do, dozoru a dalším prováděcím opatřením a aktům přenesené pravomoci. To jsou tedy veškerá sdělení a rozhodnutí zasedání koordinátorů, které proběhlo 17. prosince. A pokud jde o zasedání koordinátorů, které proběhlo 21. ledna, tak pokud jde o hlasování o bankovní unii a výroční zprávy o bankovní unii, ta proběhne, to proběhne 15. února s tím, že budeme pak hlasovat ve Štrasburku v březnu. Hlasování o výroční zprávě o ECB proběhne 25. ledna. Koordinátoři se rozhodli, že pokud jde o vytvoření pracovní skupiny o finanční pomoci a první zasedání této skupiny proběhne 3. února a to od 16 hodin do 18 hodin. Frontloading činností ohledně této pracovní skupiny zajistíme tak, že e, přizveme zástupce evropských institucí a dočených členských států. Zasedání této pracovní skupiny e, budou veřejná, pokud to jenom bude možné. Zjišťovací mise v Řecku proběhne buď to ve 12. nebo 13. týdnu letošního roku. Koordinátoři dále rozhodli o Evropském parlamentním týdnu v roce 2016. Rozhodli se o tom, jaká témata budeme na meziparlamentním zasedání řešit v rámci mm, kompetence ECON. Budou to tedy následující témata sledování a následné kroky, pokud jde o BEPS, A druhé téma bude stav bankovní unie. To budou dvě témata pro meziparlamentní zasedání výborů. Pokud jde o řečníky, které, tak ty jsme přizvali z národních parlamentů, z následujících členských států k prvnímu tématu, tedy k, k tématu BEPS. Vystoupí zástupci národních parlamentů z Německa, Nizozemska, a Slovenska. K druhému tématu, tedy ke stavu bankovní unie, vystoupí řečníci pozvaní z národních parlamentů z Francie, Itálie a Nizozemska. Koordinátoři také rozhodli o nominacích. Eh, pokud jde o další zprávy, pokud jde o zprávu společného systému DPH, eh, to bude otázka pro byro. A pokud jde o komunitní dílery, tak eh, i to řeší byro. Zpráva o směrnici anti-BEP se dostali socialisté. Návrh eh, o automatické výměně informací připadl EPP a zpráva o rozpočtu eh, pro rok 2017, eh, veškeré oddíly, eh, připadlo předsednictvu. Pokud jde o dohled nad aktiv přenesené pravomoci, tak koordinátoři mají za to, že v únoru 2016 bychom se měli v rámci této činnosti věnovat PRIPS, to znamená ochraně drobných eh, investorů. A kromě toho se budeme rovněž věnovat ale to už jde o březen roku 2016. směrnici o platebních službách. A také MIF. Koordinátoři. A tím se dostávám k zasedání koordinátorů, které proběhlo 25. ledna koordinátoři mají za to, že není potřeba eh, podnikat eh, následné kroky u těchto usnesení, návrhu usnesení. Eh, přečtu vám nyní ta čísla B802 0526

Došlo totiž k neobvyklé situaci, eh, kdy žádný eh, z předsedů výboru nebyl ve tři hodiny eh, k, za, k dispozici, takže budu předsedat během příští půl hodiny či hodiny, než dorazí předseda k Valtieri. Doufám, že nikdo proti tomu nic nenamítáte. A tím se dostáváme k bodu číslo čtyři na programu jednání což je veřejné slyšení o virtuálních měnách. Chci zde přivítat naše řečníky. My si poslechneme celkem šest vystupujících a všechny vás v Evropském parlamentu vítám. Jsou to význační odborníci na toto téma, které je, myslím, zajímavé pro všechny poslance výboru EKON. Odborníci proberou různé aspekty virtuálních měn. Každý z nich bude mít k dispozici na vystoupení pět minut. Po úvodních prezentacích proběhne diskuze, výměna názorů, které se budou moci zúčastnit všichni poslanci výboru. Poslanci budou mít každý na svůj dotaz tři minuty. Poté budou moci zareagovat odborníci, maximálně však opět každý v délce pěti minut. Ještě než předám slovo našim hostům, poprosím o vystoupení zpravodaje ke zprávě z vlastní iniciativy pana Jakoba von Weizsäckera, aby vystoupil s úvodním prohlášením. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také našim odborníkům eh, za účast na dnešním slyšení a představení tématu, které my jako Evropský parlament eh, probíráme takto hloubkově vůbec poprvé. Do jisté míry je tedy výsledek nejistý. To, co jistě víme, je, že technologie jsou eh, schopné skutečně velice hloubkových a zásadních změn. Vezměte si přechod od dopisu k e-mailům asi. O takto zásadní změnu jde i v tomto případě a je tedy docela dobře možné, že díky takovéto technologii Jenom v jiné oblasti dojde eh, k zcela zásadnímu průlomu, pokud jde o to, jak fungujeme v každodenním životě a Jde tedy o oblast plateb a finančních eh, transakcí, kde doposavat přetrvávají značné transakční náklady u měnových transakcí například, pokud pracuje jeden člověk v jedné zemi a snaží se poslat eh, domů peníze své rodině ku příkladu, tak transakční náklady takové platby mohou být poměrně vysoké a nové technologie mají mm, možnost tyto náklady snížit. Byť se to úplně nestalo, protože když si porovnáte náklady mm, na nové technologie, tak eh, pořád jsou poměrně eh, vysoké. Transakční náklady a snadnost provádění eh, plateb například na, na internetu, eh, je taková, že mm, stále mm, dáváme přednost tomu, abychom platili vlastně osobními údaji spíše než penězi. Takže je tady spousta um, omezení, eh, které je potřeba překonat. Eh, Obeznáme se s novými technologiemi, které se neustále objevují. Stělesňuje to velice dobře blockchain. Na venku je spousta investorů, které mají obrovská mm, očekávání a naděje, pokud jde o aplikaci těchto úžasných e, e, nových e, aplikací, ale já myslím, že asi těžko si dnes kdokoliv z nás tady dokáže představit využití těchto aplikací a technologií. Ale existují mm, určité určitá možnost pravděpodobnosti, že k určitému vývoji dojde a je potřeba, aby na to reagovali zákonodárci, byť přesně nevíme, jakým směrem se ta technologie vydá. A tak tomu je a bylo i v případě Bitcoinu, který vznikl před sedmi lety. Sám šel mnohdy nahoru, pak padal dolů a já, kdyby ho měl býval navrhovat, tak eh, bych ho asi nenavyhrnul s tou deflační tendencí, ale to je odborná věc. Ale důležitá otázka je, eh, zda pokud dojde k takovému průlomu v užívání této technologie, jak budeme reagovat jako zákonodárci, jako státy, jaké s tím souvisejí výzvy, hrozby. A na závěr bych přečetl, co řekla Christine Lagarde k tomuto tématu před několika dny v Davosu. Říkala, že virtuální měny a s tím související technologie mohou nabídnout levnější finanční služby a mohou být nástrojem pro prohloubení eh, finanční eh, situace v rozvojových zemích. Nicméně úkolem bude, jak eh, Eh, zabránit nelegálnímu užívání, financování terorismu, podvodům, praní, čina, eh, praní špinavých peněz a tak dále a tak dále. A to hovoříme pouze o jednom možném použití eh, virtuálních měn v tom nejužším slova smyslu. Tak tímto je to ode mě vše. Předám opět slovo panu předsedovi. Děkuji a Nyní bych tedy e, poprosil naše řečníky, aby vystoupili v následujícím pořadí. Nejprve pan Olivier Sales. Omlouvám se, pokud jsem nesprávně vyslovil vaše jméno, který zastupuje Evropskou komisi. Pane Salesi, máte slovo a maximálně na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dobré odpoledne. Já chci poděkovat eh, výboru EKON za to, že jste zorganizovali toto slyšení o velice zajímavém tématu. Nejsem si jist, eh, eh, zda je výhoda, že vystupuji jako první, ale uvidíme. Pokusím se tedy maximálně zarámovat ten kontext Eh, co přesně víme a co nevíme o virtuálních měnách, o bitcoinu. Jde o téma velice zajímavé, o kterém si můžete hodně přečíst, pořádají se k tomu dnes konference, diskuze a tak dále. Je to tedy takové módní téma a velkou výzvou je pokusit se být dostatečně eh, specifický a přesně se k tomuto tématu, o němž řada lidí má už nějaký názor, vyjádřit. Já Budu hovořit o tom, co dnes víme o virtuálních měnách a také o tom, co o nich nevíme. Co nevíme, je to, že virtuální měny mají eh, své zásadní rysy, které je činí velice specifickými, zvláštními, k čemuž se tedy vrátím za okamžik. Především jde o to, že eh, s jejich využíváním souvisí demokracie, účetních knih, transparentnost transakcí, Eh, velice rychlé doručení, žádné zúčtování není potřeba a existuje poměrně vysoká jistota ohledně vlastnictví takové měny. Toto vše tedy umožňují tyto technologie, činí z toho potenciálně velice zajímavý nástroj, ale když to srovnáme, a já tady jenom zmíním, že mám na starosti finanční služby, maloobchodní finanční služby a platby, tak pokud toto srovnáme, tyto měny eh, srovnáme s klasickými platebními nástroji, tak eh, zjistíme, že jsou zde rozdíly vedoucí k řadě otazníků a otázek. Eh, virtuální měny jsou v tuto chvíli eh, levnější, fungují okamžitě a zajišťují určitou ochranu spotřebitelů. Nicméně, co víme velice dobře, je, že dnes se věnuje virtuální měnám velká pozornost. Objevují se nové, noví hráči ve fintech i stávající mm, instituce se snaží lépe pochopit eh, tyto technologie, na nichž eh, jsou eh, na nichž je blockchain založen, takže k tomu se dostaneme, k těm možným cestám vývoje směřování k novým službám, finančním službám, které bychom mohli v příštích letech očekávat. Co také víme zcela jistě, je, že virtuální měny představují také řadu problémů a výzev. Jednou eh, z nich je to, že mm, úplně nechrání spotřebitele. Eh, existují v souvislosti s nimi také rizika stability platform, rizika volatility, pokud jde o mm, hodnotu a určité mm, klasické kyberhrozby jako hacking, ztráta, krádež a tak dále. A tyto eh, výzvy je potřeba vyřešit. Mohl bych dále pokračovat také v seznamu toho, co nevíme o virtuálních měnách. Eh, nevíme, jakým způsobem se tyto technologie budou vyvíjet dále. Částečně proto, ehm, jaké jsou zásadní eh, vnitřní rysy těchto technologií. Jak víte, tak eh, tyto technologie a převody jsou eh, víceméně levné, protože jsou sponzorovány systémem hm, těžařů, minerů, ale eh, ono tomu tak nebude navždy, takže to vyvolává otázky ohledně toho, jak bude hm, pokračovat celá stabilita systému do budoucna. Také může dojít ke změně situace, až dojde k ukončení produkce bitcoinů, protože původní autoři měli za to, že eh, dosáhneme pra, prahové eh, hodnoty 21 milionů bitcoinů a těžko se předvídá v tuto chvíli, kdy tento moment nastane. Eh, dnes jako regulátoři se tedy snažíme sledovat veškerý vývoj s tím, že si s tím, že chceme být velice opatrní, pokud jde o rizika těchto technologií. V tuto chvíli vše zvažujeme také z hlediska nedávných pařížských eh, útoků. Zda není eh, potřeba eh, aspoň částečně regulovat tyto měny, například souladu se směrnicí o praní špinavých peněz, takže zvažujeme v tuto chvíli v kontextu teroristických útoků v Paříži takovou to možnost. Já myslím, že to by ode mě v tuto chvíli stačilo. Možná se dostaneme v rozpravě k dalším záležitostem. Nyní vystoupí pan Iny za OECD. Pane Enes, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové chci poznamenat na úvod své prezentace, že názory a argumenty, jež eh, dnes vyjadřuji, neodráží oficiální postoj OECD nebo jeho členských eh, států a vlád. Na rozdíl od eh, národně vydávaných měn nejsou zaručeny plnou vírou vlád a institucí a není tu možné náhle například eh, vydat více této měny, ale pokud eh, bude akceptován eh, kupujícími jako určitý potenciální prostředek k zachování hodnoty, může k tomu sloužit. Dnes k tomu třeba mohou sloužit i letecké míle, ale rozdíl mezi leteckými mílemi a virtuálními měnami je eh, snadnost, s níž je lze znovu eh, vyměňovat za legální měnu prostřednictvím eh, takzvaných burz a výměných platform. Samozřejmě by mohly existovat i další způsoby takových konverzí v budoucnu, i když je zatím těžké si představit, jaké budou. Eh, virtuální měny jsou tedy alternativou eh, hotovosti a dalších eh, měn ehm, jsou menší, pokud jde o jejich celkový objem, celkovou hodnotu a jsou bezpečnější v mnoha ohledech než papírové měny. Ta takzvaná anonymita, tak k tomu lze říci, že ano, někteří uživatelé se účastnili určitých nelegálních aktivit a přesunu hodnot. A v důsledku toho některé vlády Eh, chtěli předejít eh, využívání eh, virtuálních měn jakožto měn. Je však důležité si uvědomit, že to má potenciálně přínosnou roli a jejich hodnota v mnoha transakcích je přínosná jednak vzhledem k nízkým transakčním nákladům, které jsou spojeny s jejich užitím, a také vzhledem k okamžitému přenosu té měny na jakoukoliv vzdálenost, což může mít komerční hodnotu. Takže je e, pro vlády a legislátory důležité umožnit e, existenci takovýchto měn, ale způsobem, e, který zároveň ohrozí důvěru, důvěru v tyto měny do budoucna, aniž by se vyjadřovala preference pro jednu či druhou. Zaměření na virtuální měny ve vztahu k podvodům souvisí s eh, velkou frekvencí eh, potenciálních eh, nekalých motivů při používání těchto měn a alespoň na první pohled anonymitou v tomto systému. Ovšem ve skutečnosti hotovost je daleko anonymnější, protože u virtuální měny je, existuje veřejný um, rejstřík nebo log, eh, v kterém se logují všechny transakce, na rozdíl eh, od eh, hotovosti. A v momentě, kdy, je, kdy dojde k identifikaci jedné osoby, je potom možné identifikovat, identifikovat celé řetězce přenosu hodnot. Takže ten argument, který je používán proti virtuálním měnám, což je anonymita, je možná mnohem slabší než argument proti hotovosti. Vlády možná chtějí zajistit, aby virtuální měny nenahradily stávající měny. To je obava, která byla vyjadřena, že virtuální měny, kdyby eh, nahradily hotovost, tak tím pádem by byla ohrožena schopnost centrálních bank provádět měnovou politiku. Jedna studie z roku 2014 tvrdí, že virtuální měny však nemohou ve skutečnosti podkopat eh, schopnost centrálních bank provádět eh, měnou politiku, dokud jsou daně planěny, legál, placeny legální, eh, legál, v legální měně. Takže eh, zatím se nezdá, že by tu bylo skutečné riziko nahrazení oficiálních měn virtuálními měnami. Navíc jejich důvěra, důvěra v, ve virtuální měny je zatím dosti omezená, omezená, i když to by se mohlo změnit s tím, jak se budou tyto měny vyvíjet. Ovšem samozřejmě pokud je o selektivnost regulátorů eh, do budoucna, já neříkám, že by tomu tak mělo být, ale kdyby byla nějaká selektivita, tak je to otevřená otázka. Eh, kdo by byl nejlepším regulátorem? Centrální banka anebo nějaký jiný orgán? Centrální banky a finanční ministerstva možná mají zájem zachovat ražebné eh, a mají také určité zkušenosti s s dohledem nad eh, měnami, že jaké mechanismy existují pro budování důvěry spotřebitelů, jaké, eh, jakou odpovědnost mají platformy a jakou odpovědnost mají uživatelé. To jsou určité otázníky do budoucna. Thank you very much. A eh, náš další řečník Centre National de la Recherche Scientifique, CRNS, z Pařížské univerzity. Pan pri, paní Primavera de Filippi, máte slovo. Děkuji vám za pozvání na toto veřejné slyšení. Eh, napřed bych chtěla přiblížit eh, výhody a nevýhody Bitcoinu a dále bych eh, se chtěla podívat na implikace těchto technologií, digitálních technologií z hlediska dopadu na konkurenceschopnost, inovaci a dodržování právních předpisů. Jak víte, Bitcoin je decentralizovaný platební systém, který funguje nezávisle na vládách nebo centrálních bankách. To znamená, že lidé eh, mohou eh, si směňovat hodnotu eh, na rovnocenném základě. Jaké jsou nevýhody? Bit, síť bitcoinu není zakotvená v žádné legislativě legislativě a tudíž je vlastně neznala jakýchkoliv právních předpisů. A za druhé, vzhledem k tomu, že neexistuje ústřední regulační orgán, eh, lidé eh, mohou provozovat síť eh, zcela pseu anonymně. A to samozřejmě skýtá možnosti pro trestnou činnost, včetně vyhýbání se daňovým povinnostem a praní špinavých peněz. Na straně druhé to může také skýtat řadu výhod spotřebitelům. Může být eh, použita k eh, převodu finančních prostředků přeshraničně za eh, nulové náklady prakticky a může také skýtat příležitosti pro levnější a rychlejší mezinárodní finanční transfery. Ale E, nejde ani tak o Bitcoin, ale e, vlastně tu nosnou technologii neboli blockchain, jakousi decentralizovanou veřejnou knihu, která je transparentní a nevyžaduje žádného zprostředkovatele nebo prostředníka či clearingový dům. Ehm, je mi jasné, že se zabýváme virtuálními měnami, ale je eh, nesmírně důležité, abychom napřed pochopili a to zcela celou tu možnost a škálu příležitostí, kterou tato technologie přináší z regulační perspektivy. Eh, jestliže virtuální měny představují určité výzvy z hlediska zdaňování praní nových peněz a ochrany spotřebitelů, hlavní výzvou je zjistit, eh, jak je lze regulovat tak, aby se to nedotýkalo eh, spotřebitelských eh, eh, výhod, které technologie veřejné knihy nabízejí ve smyslu inovace, tvorby pracovních míst a ehm, konkurenceschopnosti blockchain neboli veřejná kniha je důležitou účetní inovací a má potenciál snižovat náklady regulační dodržování právních eh, předpisů díky specifickým eh, charakteristikám a také dalším technickým mechanismům, eh, které mohou být použity k zvyšování transparentnosti a také spolehlivosti tradičních peněžních institucí. Jeden z klíčových, jedna z klíčových eh, výhod je, že eh, vlastně se vyřešil problém, kdo dohlíží na orgán eh, dohledu. Asi jste již slyšeli o diskusi na Světovém ekonomickém foru v Davosu a Eh, kde se popisovalo, jak tato technologie blockchain eh, může být využita vládami a veřejným sektorem eh, ke zlepšení veřejné zprávy a právních předpisů. Podstata je v tom, že cíle regulace jsou stejné, ale mechanismy dosahování regulačních cílů se různí. A mohou být rychlejší a také eh, lepší a levnější tím, že se budou eh, eh, zakládat na technologii, na regulační technologii a na systému blockchain. Mnozí z vás jistě již slyšeli o případu Silk Road, hedvábná stezka. Je to online eh, eh, trh, kde Bitcoin byl používán jako platební systém eh, na, k prodeji ilegálních drog, takže je zjevné, že to vyžaduje určitou regulaci. Výzvou je, že většina regulací dnes jsou definovány produkty, zatímco inovace blockchain má spíše horizontální dimenzi. Je to vlastně průkopnická inovace, která bude mít dopad na jednotlivé sektory společnosti. Eh, ráda bych uzavřela eh, tento projev analogii, která, myslím, je eh, přiléhavá. Ehm, ehm, my můžeme blockchain přirovnat ptákopisku v tom smyslu, že je to nová technologie, kterou nikdo nerozumí, ale ehm, trochu to vypadá jako mnoho věcí v jedné podobě. Může to být měna, může to být cený papír, a, a, a také komodita. Ale žádná z těchto charakteristik, eh, zcela neodpovídá horizontálnímu a obecnému charakteru eh, blockchainu. A proto si myslím, že je to klíčová koncepce, kterou musíme pochopit. Děkuji. Děkuji. A Další řečník, zástupce eh, tedy tržních aktérů Jeremy Miller na pět minut. Eh, děkuji, jsem velmi rád, že s vámi mohu dnes sdílet své názory eh, na virtuální měnu. Um, my tady eh, pracujeme s nejrůznějšími fintech společnostmi. V roce 2011 jsme začali naši aktivitu. Já jsem předtím byl ještě v eh, Goldman Sachs a ještě v Oracle Corporation. Takže se dívám na tento trh ze dvou pohledů. Jednak to vnímám jako obtížně zvládnutelné technologie, trh s obtížně zvládnutelnými technologiemi, ale je tady také určitý potenciál dopadu na finanční trhy. Tady mm, se investovalo asi 1 miliard a byl jsem v různých eh, společnostech. Mm, zveřejnili jsme zprávu Blockchain and Bitcoin v roce 2016, eh, Survey of Global Leaders. Eh, ze začátku se různé společnosti eh, Bitcoinu snažily otevřít také komerční eh, účty u komerčních bank a mnohé banky to odmítaly, protože tady měly různé požadavky KIC a AML a mnohem zajímavější potom tady byly produkty jako China Laces a Elliptic Banky dnes nedokáží monitorovat eh, všechny eh, cashové depozity. Jsou tady eh, určité problémy, kde docházelo vlastně ke krádežím bitcoinu a už došlo i k trestnímu řízení v tomto případě. Tady je otázka, jak e, tady řešit nové vstupující e, subjekty a jak e, vlastně dodat dostatečnou rychlost a všechny náležitosti, které jsou pro systém Bitcoin a tyto služby zapotřebí. Samozřejmě je tady snaha o regulovanější aktivity, například Ledger X, kde vlastně jsou různé alternativy regulované nebo snahy o regulované výměny bitcoinů je tady eh, snaha eh, pracovat s regulovaným eh, regulatorním kapitálem, ale myslím si, že obecná regulace pro Bitcoin není možná, i když jsou tady aktivity, které pokrývají existující legislativy. Je tady snaha upravovat politiky tak, aby bylo možné držet krok s velmi rychlými inovacemi. Eh, kdyby se tady harmonizovala evropská politika, tak by bylo možné, aby z toho systém eh, bitcoinu profitoval. Eh, ovšem, regulátoři se tady sice pohybují velkou rychlostí, ale je to nedostatečné, pokud jde o velmi rychlý vývoj bitcoinu. V minulé době se o tom také hovořilo, došlo k tomu, že jeden z vlivných bitcoin developerů opustil eh, tuto komunitu a eh, je eh, jasné, že tady není dostatečná odhodlanost zvyšovat velikost bloku. Tady byla snaha také zvýšit velikost bloku a jsou tady v podstatě některé následující závěry institucionalizace bitcoinu, eh, to je něco, eh, o co se snaží největší a nejdůležitější eh, bitcoinové společnosti v celém ekosystému. Bitcoin už není žádná společnost hackerů, investují se tady velké miliardy dolarů a konvergence těchto hráčů tady vytváří platformu pro řízení a já si myslím, že z toho nakonec zajde nějaká formální eh, společnost. Eh, tady je velmi, velmi zapotřebí zapojit do toho také Čínu a k tomu v podstatě dochází. Eh, tady se vlastně spolupracuje, vytváří se to na závis, nezávisle na jedno, jedno, jedné centrální společnosti a tento systém, ten se vlastně tedy řídí sám. Ehm, Existující legislativa se aplikuje na poskytované služby, ehm, regulátoři do velké míry eh, jsou vnímány jakožto mm, instituce, která podporuje eh, tyto věci nebo je příznivě, mm, je to prostě příznivý vliv a eh, je potřeba tedy s tím nadále počítat. No, to... A, nyní pan Sabry který vede Electronic Money Association. Máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedo. Naše organizace vstupuje nové inovativní poskytovatele pladeb v Evropské unii a byla založena po eh, té, co byla zavedena ta první směrnice o elektronických platbách. A naše zkušenosti se týkají toho, eh, co mu, jaké podmínky musí nový platební prostředek splnit, aby uspěl. A jaká mohou být realistická očekávání, ať už je ta technologie jakkoliv atraktivní, pokud nám jde tedy o účinnější trh. Máme tu eh, dvě zkušenosti, které jsou relevantní z 90. let kdy došlo víceméně k selhání celé řady produktů, které měly nahradit eh, tehdy eh, hotovostní eh, platby Geldkarte, Mondex, Visa Cash, Proton a další měli omezený úspěch. Ale později, po roce 2000, ro- začal růst internet a to vedlo k nové příležitosti Ehm, byla najednou potřeba nového platebního prostředku, která nebyla uspokojená těma, s těmi stávajícími. A tím se uvolnil prostor pro nové poskytovatele platebních služeb, což je klíčové. A ještě další poznatek, my jsme ještě zjistili, že při podpoře eh, nové platební eh, služby pro eh, retailového spotřebitele, že většinou ty nové prostředky selžou. Ehm, musí být totiž prodávány a regulovány jako klasicky retailový spotřební produkt. Stejně jako jiné produkty třeba v samoobsluze. Proč je tohle důležité? Protože tím se dostáváme k tématu regulace. To má dva aspekty. Jednak finanční zločinnost a jednak e, regulace finančních služeb, a to teď hovořím e, velmi, e, pojímám hodně ze široka. Finanční zločinnost tam by se dá říci, že existuje schoda eh, v tom, že je žádoucí, aby existovala regulace. Pokud nebudeme mít regulaci, která by odrazovala zločince o to, aby používali určité produkty, a nebudeme nutit nebo povzbuzovat poskytovatele, aby měli dobré kontroly, tak samotné produkty eh, budou poskvrněny. Eh, e-gold, gold money, to byly měny spojené s mm, cenými kovy, které byly velmi atraktivní pro zločince, byly zničeny. Podobný produkt, který teď existuje, Oculix nebo něco podobného, který je vytvořen na tomto modelu. Ale o co tady jde? Eh, pro boj, boj s financováním eh, terorismu a praním špinavých peněz a tak dále, to všechno se s tím dostává pak eh, do do konfliktu. E, jinak, e, možná jste slyšeli pojem MPSA, e, to, je, to vzešlo vlastně z mobilních pladeb v Keni. Bylo velice těžké to ovšem reprodukovat jinde. Bylo to úspěšné a často se o tom mluví. Čeká se, až se to znovu objeví někde jinde, ale ne a ne se to stát. To víceméně nebylo regulované na začátku. Prosperovalo to v prostředí s velmi omezenou regulací a regulace se dostavila teprve mnohem později. Ale tím neříkáme, že by regulace neměla sehrávat svou roli, ale musí být citlivá vůči tedy v rozvoji toho obchodního modelu a vývoje trhu. A když je řeč o trhu, tak tedy nový produkt musí být srozumitelný pro všechny uživatele i poskytovatele. Závěrem dovolíte-li, bych řekl toto. Uměrná, přiměřená regulace je na místě. A myslím si, že celé odvětví podpo, podporuje nějakou regulaci proti e, tedy zločinu finančnímu, a to i ve světle teroristických útoků nedávných e, v Paříži, ale musí to být přiměřené. Nemůžeme být příliš e, jaksi zhurta abychom nenechali to kivadlo se zhoupnout příliš daleko na druhou stranu. Ehm, je potřeba v některých případech tu regulaci trošku pozdržet do té doby, než jak si ta, ehm, to, to odvětví dozraje. Děkuji a teď bude dostane slovo Sean Jones z Blockchain a technologického fóra. pozvání na dnešní zasedání. Bitcoin začal, je tak transformující jako celý internet. Digitální reprezentace hodnoty se promítá do digitálních eh, plateb. to je jakýsi experiment v demokratizaci měn, což nám umožnily nové technologie, blockchain. Teď je třeba získat důvěru v jinak nedůvěřivém eh, prostředí, eh, a to eh, díky technologiím, které není možné nějakým způsobem zneužít, upravit a tak dále. Jde o to, aby všichni, ehm, všechny subjekty, všechna odvětví, podniky, vlády, aby všichni měli možnost ehm, efektivně využívat nových technologií a předávat hodnoty. I regulátoři vnímají ehm, technologie distribuovaných účetních knih jakou přidanou hodnotu. Navzdory tomu, co se eh, většina lidí domnívá, eh, tyto technologie jsou vlastně založené na transparentnosti. Eh, záznamy v účetní knize jsou otevřené úplně všem, je to tady založené na otevřenosti díky šifrovacímu kódu. Vnímání anonymity jako hlavního prvku je také, je také omyl, protože tyto transakce nejsou úplně anonymní, spíše pseudonymní. Pokud jde ovšem o následek tohoto všeho, tedy že se kryptoměny používají hlavně pro praní špinavých peněz, to je přehnané a neopodstatněné. Schopnost vysledovat minulé transakce eh, vlastně znamená, že virtuální eh, měny jsou více než nevhodné pro praní špinavých peněz. Eh, pokud jde o celosvětové odhady praní špinavých peněz podle UNODC a FATF, Odhaduje se celková částka na 1,6 Eh, bilionů v roce 2009 a pokud jde o celkovou dolarovou hodnotu kryptoměn, ta je kolem 7 milionů dolarů. To znamená, že eh, ta největší měna Bitcoin představuje 90 eh, krypto, kryptoměn a ze všeho toho můžeme vydedukovat, eh, že v tuto chvíli kryptoměny představují ehm, v podstatě 1%, maximálně 1% eh, v globálním praní eh, špinavých peněz. Podle nedávné zprávy Europolu 500 eurové bankovky představují 30 jednoho bilionu bankovek, které obíhají a tak by mm, si člověk snadno mohl říci, že euro je vlastně 92krát pravděpodobněji eh, jaksi eh, hrozí u něho větší riziko, že bude zneužito pro praní špinavých eh, peněz. V podobném duchu se vyjadřují i jiné zprávy, například britská zpráva o financování eh, terorismu, kdy eh, virtuální měny nejsou vnímány jako eh, nejrozikovější prostředí. Tato zpráva eh, uzavírá, že pokud jde o riziko praní špinavých peněz u digitálních měn, tak to je srovnatelné s jinými finančními nástroji, jako je například eh, hotovost nebo elektronické peníze a digitální měny v tuto chvíli nejsou metodou, kterou by vnímali teroristé jako prostředek pro mm, eh, peněžní transfer. Také některé příklady využívání technologií distribuovaných účetních knih ehm, ať už jde o finanční služby, mikroplatby, obchodní úvěry, dodavatelské eh, řetězce. To jsou odvětví, eh, kde se tato technologie eh, využívá. 40 globálních bank se nedávno spojilo do jednoho konsorcia a včetně ECB, Bank of England a Fed dnes prověřují možnost využívání technologií distribuované účetní knihy. Také diskuzní materiál měnového fondu dochází k závěru, že nové technologie představují zásadní změnu v globální ekonomice, změnu ohledně toho, jakým způsobem se vyměňují zboží, služby a aktiva. A důležitým vývojem v tomto procesu je vznik virtuálních měn, které nabízejí celou řadu potenciálních výhod, například zrychlení, vyšší efektivitu, a mm, také finanční inkluzi. Technologie distribuované účetní knihy nabízí eh, další výhody, které jdou nad rámec samotných virtuálních měn. A kdybych eh, měla tedy eh, schrnout své návrhy. Myslím si, že v rámci ekonu je potřeba si uvědomit, že virtuální měny jsou v experimentální fázi. třeba si uvědomit, že jejich hodnota je velice malá ve srovnání s celkovou zásobou peněz a na základě rozhodnutí ECB, jejich druhé zprávy o virtuálních měnách, um, není zapotřebí v tuto chvíli rozšiřovat či pozměňovat evropský právní rámec k virtuálním měnám, ale pokud chcete navrhnout nějaký legislativní krok, tak by bylo potřeba ho omezit na praní špinavých peněz a financování terorismu na základě doporučení FATF což znamená zaměřit se na to, kde se propojují regulované finanční systémy s virtuálními měnami. Jinými slovy, není dobré regulovat uživatele, kteří získávají virtuální měny proto, aby si nakupovali zboží či služby. A dále by bylo dobré podpořit rozvoj těchto inovativních, skutečně transformujících technologií v rámci digitální agendy EU eh, tím, že bychom umožnili internetu důvěry dále eh, se rozvíjet a zlepšovat pak také ekonomiku Evropy. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda, za veškerá vystoupení a Nyní máme čas k diskuzi s poslanci. Začíná pan Brian Hayes. Máte tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto dnešní diskuzi a chtěl bych poděkovat eh, našemu zpravodaji za to, že zorganizoval toto eh, odborné slyšení. Samozřejmě, že je tady celá řada známých věcí, ovšem i těch neznámých otazníků a těch je asi více, než toho, co o virtuálních měnách víme. Přesto přeze všechno vnímáme potenciál této oblasti, kde v poslední době došlo, především od roku 2009, došlo k mimořádnému vývoji. V roce 2009 vznikla první digitální měna, tedy eh, Bitcoin. A souhlasím s prvním řečníkem tom, že to byl příklad toho, že vznikl projekt, eh, ohledně něhož existují určité pochyby, přesto se s ním musíme naučit eh, žít. Od té doby vznikly i další projekty virtuálních měn. Na co se chci zeptat? Hmm navazuji na poslední věc, která zazněla v prezentacích, tady ten návrh, že vlastně v tuto chvíli není potřeba rozšiřovat evropskou legislativu v této oblasti. Já se chci zeptat, zda s tím všichni souhlasíte. Zajímalo by mě, co se o tom myslí všichni ostatní vystupující řečníci, protože se jedná určitě o oblast, která je nová, experimentální, narušuje dosavadní prostředí tou novou technologií, kterou přináší. A tak by mě eh, zajímalo, zda se skutečně eh, shodnete eh, všichni ohledně toho, zda a nakolik potřebujeme v této oblasti novou legislativu nebo zda souhlasíte s doporučením ECB. Protože já, když jsem se ptal komise, tak jsem dostal 28. listopadu 2012 odpověď, teď to odcituji do zápisu, pane předsedo, že v této souvislosti už proběhly diskuze eh, na základě zprávy eh, BA. Eh, BA hovoří o nařízeních a směrnicích EU, eh, e které se týkají eh, finanční inkluze, eh, finančních služeb, plateb a virtuálních měn a že o těchto eh, legislativních návrzích se dále vyjednává. A já se chci zeptat, zda ta jednání eh, probíhají nadále, nebo zda jsou eh, tyto záležitosti už uzavřené a jak široce je sdílen názor posledního řečníka, tedy že dnes už žádný legislativní krok či opatření v rámci EU v oblasti virtuálních měn nepotřebujeme, kromě té oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu. Děkuji. Děkuji, Brianne, a nyní za EKR. Tady nevidím řečníka, takže Petr Jacek. Thank you, <clears throat> President. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl nadnést hned eh, několik otázek, ale ty již byly zodpovězeny. Zbývá ještě jedna, eh, kterou se zajímám. A sice jak naložit se zabavením virtuálních měn v případě praní špinavých peněz. Některé soukromé společnosti naznačily, že by měly k dispozici prostředky k tomuto, ale otázkou je, zdali by to bylo praktické nebo proveditelné a této souvislosti také, kdo by v konečném důsledku měl být odpovědný za zprávu eh, a ochranu konfiskovaných eh, eh, digitálních měn a co se s těmi zabavenými digitálními měnami stane. Děkuji. Děkuji. Miguel Biegas má slovo. Děkuji. Já se zabývám vůbec poprvé tímto velmi komplikovaným, složitým tématem. Důležité je ale také poukázat na to, že tato virtuální měna skutečně vykazuje značnou eh, volatilitu. Zjišťujeme, že od kdy je eh, směnitelná vůči dolaru, tak je ta volatilita téměř zneklidňující a vůbec není v souladu s tím, čeho chceme dosáhnout, totiž stability, která je tak důležitá pro eh, budování důvěry. A proto mm, bych eh, se na toto chtěl zeptat a eh, chtěl bych vyslechnout vaše názory. A pak pokud jde o eh, regulaci, která je také důležitá, myslím, že to není kompatibilní s jevem, který vlastně se vyvíjí autonomně a sice eh, z důvěry, která eh, vzniká z určité takovéto skupiny, ale současně eh, jak je to s tou Eh, důvěryhodnosti. A eh, eh, regulace neměla velký úspěch, když se měla kontrol, měl kontrolovat finanční systém. A nyní, když hovoříme o měnové, o měně digitální, tak to asi nebude jiné. Děkuji. Děkuji, Molly. Nevidím ho. Kerov Anamans. Děkuji, pane předsedo. I u jiných měn, jako u eura nebo u dolaru, dochází k tomu, že zlatý standard byl eh, odstraněn tedy jako základ. A tudíž eh, moje otázka, eh, jak to vyhlíží u těchto digitálních virtuálních měn? Říká se, že ehm, z toho vychází určité ohrožení, jestliže například bude centrální banka provádět regulaci. Chtěl bych vědět, zda jste pesimisté mm, mm, v tom smyslu, že se jedná nyní o určité určité nadšení, přechodní, přechodné určitou módní vlnu, která panuje eh, kolem těchto digitálních eh, měn. Takové případy jsme zaznamenali v Americe a eh, také bych chtěl vědět, zdali můžeme z toho vybírat daně nebo případně úroky. A pak bych se chtěl dotknout ještě bezpečnostních rizik. Virtuální měny mají určité virtuální číslo, to znamená, že toho eh, původce, který spáchal podvod, lze vždy vystupovat zpět. Děkuji. maybe. A teď je catch the eye. Možná, že eh, i zpravodaj by chtěl položit nějaké otázky nebo se k tomu vyjádřil, takže máš slovo. Jakobe, děkuji pane předsedo, byla tady celá řada dobrých otázek na které se jich zeptali eh, kolegové, takže já bych se zaměřil na jednu zásadní otázku. Myslím si, že my jsme tady konfrontováni uh, s potenciálně exponenciálními technologiemi, technologiemi, jejichž využívání může e, velmi narůst během velmi krátké doby. Takže z filozofického pohledu si musíme položit otázku, jak regulovat tyto technologie, nebo je alespoň monitorovat před tím, než tak narostou, že budou mít e, relevantnost pro systém, aniž bychom vlastně udusili ten rozvoj. Uvedu příklad. Eh, před eh, poměrně nedávnem dominantní eh, technologie pro zasílání zpráv přes mobilní telefony byla SMS a potom zcela náhle a z čista jasná se objevil WhatsApp a posílání zpráv, to možná není zase až tak citlivá oblast, takže když se to objevilo, eh, tak po té, co WhatsApp se obrovsky eh, rozrostl, tak tam měli velké nedostatky, pokud jde o zabezpečení a lidé potom řekli, OK, musíme to napravit a pak to bude v pořádku. Ale představte si, že bychom měli obdobný problém v eh, decentralizovaném eh, nějakém eh, systému virtuální měny, která jakmile vlastně spustíte nějakou akci, tak je to ne, ne, nezvratitelné. A teď si představte, že tam bude nějaký nedostatek a všechny ty transakce tam budou takto probíhat a nebude tam žádná struktura řízení, která by umožnila to nějakým způsobem napravit nebo nastavit ten eh, software. A teď si představte, kolik eh, tam eh, lidé potom by vydali peněz a už tam do toho vlili spoustu peněz, aby tam mohli mít určitý počet transakcí za sekundu. A Teď si představte, to samo o sobě už bylo velkou výzvou, ale teď si představte, když toto se stane nejenom pokud do SMSky, ale s něčím, co je obrovsky eh, důležité a takovým způsobem eh, se to zvrne. Jak můžeme zajistit, že budeme monitorovat tyto technologie, abychom eh, věděli, že někdo to tady monitoruje, má to pod kontrolou do jisté míry a jak tam instalovat aplikace v decentralizovaných systémech, nějaké backstop záložní řízení aby když eh, bude něco potřeba udělat, aby to mohlo být provedeno. My tady hovoříme o globálních technologiích, takže tady možná eh, tady to bude velmi náročné. Já bych to chtěl lépe pochopit, jak se vypořádat s touto obrovskou výzvou. Eh, tady nevím, jak to skloubit s tou klasickou legislativou, to asi v tom kontextu není možné. Děkuji. Velmi stručně. Děkuji. Já si myslím, že eh, tyto eh, obtížné technologie eh, nejsou výzvou pro finanční, nejen pro finanční trhy, pokud jde o ty potenciální technologie, které bude zapotřebí eh, použít, ale eh, je asi zapotřebí také velmi eh, to sledovat z legislativního pohledu. Nedávno jsem pokládala otázku Mario Dragimu o bitcoinech. Řešili jsme to v souvislosti s tím, co se děje v Řecku a on mi řekl, že virtuální měna, že to nejsou peníze, že to vlastně není skutečná měna, ale že se to bude do určité míry sledovat a že se uvidí, jakým způsobem se to dále eh, posune. Bylo to zveřejněno ve Financial Time ve stejný den, kdy Evropský soudní eh, dvůr zveřejnil své rozhodnutí, ve kterém bylo řečeno, eh, že by bylo tam případ výjimek pro DPH u virtuálních měn, takže oni s tím vlastně nakládají jako směnu, takže to je takový obrovský rozpor, který ukazuje, ukazuje že v tuto chvíli nejsme v souladu, eh, pokud je o směrnici o DPH pro finanční služby, takže to bude potřeba eh, upravit, tak aby tam byly zahrnuty i virtuální měny. A já bych se vás chtěla zeptat, jestli máte nějakou představu, jakým způsobem eh, k tomu přistoupit, protože ono to není napojeno, navázáno na žádnou měnu, takže jakým způsobem můžeme minimalizovat nebezpečí, že se to na trzích nějakým způsobem eh, zvrhne, že to bude využíváno jako měna opravdu na trzích běžně, eh, když my na to nemáme legislativu, ehm, aniž bychom to vlastně nezablokovali a neudusili tu, neomezili tu silnou stránku té virtuální měny. Děkuji. Takže teď eh, byly položeny otázky Každému z vás tam není na, na zodpovězení dvě minuty. Můžeme postupovat podle stejného pořadí, takže slovo má pan Sales. Um, thank you. Děkuji. Mnoho zajímavých eh, vhledů a otázek. Rád bych vyslechl eh, zás, ještě zástupce Eh, těch eh, tedy obchodních asociací ještě předtím, ale každopádně myslím, že jedna z nejlepších otázek od pana Van Fajzekra nejde jenom o to, jak daleko regulovat a jak rychle, ale jak eh, správně monitorovat tuto rychle se rozvíjející technologii. Je těžké selhat, když regulujeme, může to být příliš brzy, příliš pozdě, a v případě této technologie bychom snadno mohli být tou eh, technologií přemoženi. Takže z technologické perspektivy spíš jsme tedy teď na úrovni monitorování, snažíme se pochopit, eh, co se vlastně děje. Jakožto regulátor, říká se to, že to je z regulačního hlediska teď agnostické, musíme být ovšem poněkud obezřetnější, pokud jde o nelegální činnost, zločinnost, daňové úniky, praní špenavých peněz. Tam bychom možná mohli být rychlejší v přijímání opatření, protože se o tom hovořilo i v rámci PST 2 už před dvěma lety, ale tehdy eh, nebyl žádný návrh zahrnout do toho nařízení i virtuální měny. A teď také v kontextu eh, pařížských útoků. Ale jinak více regulovat eh, z hlediska tedy finančních produktů, tak tam nespěcháme. Chceme, aby potenciální odpověď se eh, dostavila v, pravý čas. Každopádně jsem zvědavý na to, co řeknou další řečníci. Děkuji. Sean eh, Ennis. Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil jen takové opravdu omezené, skromné poznámky, k tomu je těžké předvídat události, k čemu by došlo bez regulace ale dovedu si představit, že za pět let struktura těchto trhů bude vypadat způsobem, který je teď nepředvídatelný. A kdybychom teď regulovali něco, co je nastaveno na stávající situaci, tak nám mohou uniknout budoucí tendence. Dokonce bychom mohli některé, některým věcem eh, zabránit v, v příznivém vývoji. Takže jsem velmi, eh, velmi eh, pokorný, skromný, pokud jde o, o vnímání potenciálu regulace. Nedávno jsme měli zasedání o těchto eh, nových technologiích ve finančním sektoru v roce 2015. Velice zajímavé diskuze se vedly, dívali jsme se na to i, v, i na další oblast, což je půjčování peer-to-peer, -peer, a Spojené království rozvinulo takový speciální přístup k tomuto druhu eh, úvěrové aktivity, který je, který je velice vstřícný vůči této nové technologii eh, a s tím, že je pak toto odvětví podrobeno menším regulačním eh, požadavkům. A proto eh, tedy ta reakce je uměřená. Když se díváme na to, do jaké míry to vzrostlo, tedy objem úvěru peer-to-peer, -peer, tak Spojené království vede o tolik oproti jiným zemím, že se zdá, že z tohoto přístupu se lze poučit. Ta regulace byla taková, aby spíše napomáhala novým technologiím, aby vytvořila podmínky které z peer-to-peer půjčování z daňových účelů eh, udělají tedy eh, půjčování obdobné, spravné obdobnými podmínkami jako, jako běžné úvěrové eh, aktivity. Ano, já mám tři, tři body. První, že je důležité, abychom samozřejmě regulovali tuto technologii, ale musíme to dělat náležitým způsobem. A co ještě chci zdůraznit, pokud kdy regulujeme určitou aplikaci té technologie, to znamená bitcoin, virtuální eh, měny, může to mít dopady i na eh, blockchainovou technologii a to musíme rovněž, to musíme přihlížet. Zejména v případě všech těch nových aplikací založených na eh, blockchainu, na takzvaná tokenizace, kde to vlastně už nemá skoro nic společného s virtuální měnou, takže regulování virtuálních měn je nutné, nezbytné, ale musíme se snažit předjímat, jaký to může mít dopad na eh, širší ekosystém blockchainové technologie. Také je poněkud nebezpečné rozšiřovat stávající eh, regulaci operátorů, aniž bychom to přizpůsobili, uspůsobili té nové technologie a Eh, to jednak ve vztahu ke dvěma eh, ohledům. Soukromí, zná upratování tradičních eh, regulací proti praní špinavých peněz na technologie, která je transparentní a vystupovatelná jako blockchain, by vlastně mohla vést k více problémů s narušováním soukromí a dále takzvaná fungibilita, to znamená vzhledem k, opět k vystupovatelnosti té technologie, tak jde o to, aby transakce, která vzešla z nějaké trestní eh, činnosti, ehm, aby pak nedošlo k, k nějakému e, ek, snížení ekonomického eh, efektu té, ehm, té měny. Také se musíme snažit pochopit, jak technologie může sloužit jako regulační nástroj k tomu, abychom eh, dospěli ke stejnému regulačnímu cíli, eh, o který zákon usiluje. Třeba z hlediska eh, základních mandátů je to otázka bezpečnosti, ochrany spotřebitele a finanční transparentnosti a odpovědnosti. A všechny tři tyto mandáty mohou být posíleny prostřednictvím blockchainových technologií, to znamená ta technologie samotná může být nástrojem k dosažení těchto regulačních cílů. Mohu uvést několik eh, příkladů, eh, například escrow eh, e a multisignature governance, která umožňuje použí, která slouží k ověřování, kde je mm, určitý doklad o solventnosti, tak aby bylo jasné, že operátor může zveřejňovat, jaká má pasiva, aniž by Eh, zveřejňovali eh, tedy bilanci účtu eh, spotřebitele, zákazníka, aby se oddělila služba toho finančního operátora a jeho roli jakožto správce finančních prostředků klienta. A mm, ta dále blockchainová, blockchainové analytické Eh, prostředky, které umožní určitou míru prostředků proti praní špinavých peněz. Ve všech těchto případech ta technologie je spíš naším spojencem než nepřítelem a jakákoliv regulace by měla v první řadě zohlednit, jak ta technologie může eh, sama podporovat plnění regulačního cíle. A teprve tam, kde toho ta technologie schopná není, eh, by měla zasáhnout regulace. Takže se domnívám, že je důležité zaujmout eh, přístup, který bude na víceúrovňový, eh, dát trhu určitý čas, eh, operátorům určitý čas experimentovat a zkoumat, jak mohou využívat tuto technologii k, ke splnění regulačních požadavků. Pokud to selže, no tak pak teprve je druhá jaksi vrstva tradičního mechanismu sebe regulace bankovního odvětví a tak dále pak teprve jsou ty klasické regulační eh, te- techniky, které by se vstávaly přímo na tu technologii. Pan Miller. Děkuji. Nejprve je třeba si uvědomit, že dnes eh, byt mimo jiné není celosvětovou distribuovanou sítí, je udržován, řekněme, 20 velkými eh, firmami. Eh, sem patří také mineři, samotná mm, směna a elektronické peněženky. A většina transakcí v bitcoinu probíhá právě prostřednictvím těchto mm, eh, objektů, nikoli v peer-to-peer. -to, to znamená, že bitcoin se vlastně institucionalizoval a ty instituce, které spravují síť Bitcoinu jsou největší eh, hráči v těch třech oblastech, které jsem zmínila. Většina spotřebitelských produktů, které jdou do sítě bitcoin, eh, jsou budovány právě na těchto třech eh, velkých hráčích. A většinou tedy ty eh, transakce probíhají přes tyto platformy, nikoli peer-to-peer. Eh, dostávám se k druhému bodu a to, že přesně nechápu, co znamená regulace bitcoinu. Co by to znamenalo? Já to vidím tak, že už teď je eh, legální dávat vlastně hodnotu teroristům, je to možné, ačkoliv ze zákona samozřejmě ne, není možné kupovat drogy, financovat terorismus, to samozřejmě, ale teď je problém, jak přitom pachatele mm, chytit. A proto se tyto firmy eh, zapojené do Bitcoinu musí stát eh, naším eh, spojencem. Pokud jde tedy o zprávu Bitcoinu, jde o to kolik vůbec probíhá transakcí. Tento problém, myslím, že byl během víkendu před deseti dny vyřešen, kdy 15 až 20 firm se sešlo a řekli si, toto musí skončit, není možné eh, postupovat dále demokraticky, my eh, prostě provedeme z hora změnu, což skutečně proběhlo v těch 96 hodinách a problém je nyní vyřešen. Pokud jde o konfiskaci, tak to už vlastně došlo eh, už teď došlo k, k konfiskaci eh, bit, bitcoinů. Pokud spolupracujete s velkými providery, tak to není ani obtížné, protože stačí konfiskovat klíče k peněženkám. Když dostanete eh, tyto klíče, máte i ty bitcoiny. Teď zbytek těch eh, vašich dotazů. Pokud jde o volatilitu, tak volatilita v roce 2015 byla poměrně dramatická. Byl tam vzestup, pak pád a teď to postupně jde zase nahoru. Teď jde o mm, derivované eh, projekty. Zda budou mít nějakou, nějaký dopad na volatilitu. Pokud jde o propojenost s měnami, tak eh, ta probíhá stejně jako je, mm, existuje propojení mezi eurem a dolarem, to znamená přes eh, burzy, ale jak to budeme monitorovat? Tady si myslím, že odpovědí je to, že třeba porozumět s hlavním prvkům z nichž bitcoinová síť eh, sestává. Jak jsem říkal, v podstatě jde o 20 firm, které potřeba oslovit a ty vám mohou pomoci. Většina těchto subjektů už nyní si myslí, že jsou regulovány, už eh, nyní fungují tak, jako kdyby používali regulovaný kapitál, registrují se ve valné většině u regulátorů, takže tyto činnosti jsou vlastně regulovány, proto nechápu, eh, co stojí za tou otázkou eh, regulování těchto technologií. Děkuji. Nyní pan Sabry. Děkuji, pane předsedo. Já ty otázky trochu seskupím. Většina z nich se týkala regulace, zda bychom měli rozšířit evropskou legislativu v této oblasti. A já si myslím, že tady velice trefně zaznělo, zda skutečně eh, regulujeme eh, tyto eh, produkty, jejich dopady, zda je chceme regulovat. Já to vysvětlím. V tuto chvíli hovoříme o decentralizovaných měnách, ale regulační rámec to je vždy nějaká centralizace vlivu. Jde nám o to vytvořit nějakou radu, správní radu, nějakou eh, možnost kontroly. Přitom tyto měny vznikly decentralizovaně. Řešením tohoto problému tedy částečně musí být to, že se sejdou subjekty v daném odvětví a budou chtít věc řečit, to tedy na jedné straně, a na druhé straně je třeba spoléhat na samotnou technologii a její aspekty. A na to už tady narazili moji kolegové. Tato technologie má možnost poskytnout tam určité záruky, určitá zajištění, což by nebylo v jiných eh, centralizovaných strukturách možné. Takže toto je třeba skloubit a je potřeba možná trochu počkat, až celý eh, sektor dále eh, vyzraje, že vyzraje eh, svět bitcoinu a podobných měn. Možná, že budeme muset přistoupit na to, že v tuto chvíli je ta struktura ještě nedokončená, nehotová a že v tuto chvíli ani nemůžeme být efektivní. A teď bych se soustředil ještě na otázku praní špinavých peněz. Tedy jestli mohu, pane předsedo. Už spíše to uzavřete, říká pan předseda, takže pokud jde o praní špinavých peněz, tak eh, jsou zde určité aspekty, které určitě budou problematické. Mm, mm. Regulace přenosu peněz eh, znamená, že je potřeba eh, registrovat a ověřovat strany transakce a to vnímám jako eh, problematickou věc. Dále třeba se eh, soustředit na místa, kde dochází ke směně ho eh, mm, platidla s virtuální měnou, což je opět nelehká věc. Děkuji. Thank you. Děkuji a nyní má slovo Sean Jones. Děkuji, pane předsedo. Mohu-li velmi rychle prolétnu těmi body, které zatím ještě nebyly eh, od, zodpovězeny a navazují na komentáře paní de Filipy a pana eh, Melose, pokud jde o regulaci. Pokud jde o otázky pana Hejze těch 200 forem virtuálních měn eh, asi spíše eh, představují 600 eh, relevantních měn. Některé z nich mají velmi specifické účely, které nejsou až tak užitečné, ale všechny se značně snaží zajistit určité zlepšení toho původního konceptu Bitcoinu. Bitcoin jestli přežije Bitcoin nebo syn, dcera Bitcoinu nebo Bitcoin číslo dvě, to nám řekne až čas. Otázka volatility je, myslím, velmi prostá. Je to skvělý nový eh, svět, který jednoho dne může eh, mít velkou hodnotu a vše je to poháněno spekulací. Jak jsem již eh, původně uvedla, jedná se o technologii, eh, která je zatím ještě v zárodku, v experimentálním stádiu a e, časem e, vlastně volatilita a spekulace, které to pohánění určitě ustoupí. Zdali je regulace potřebná nebo kontraproduktivní, to bych řekla, že momentálně to e, nutné není, nikoli nad rámec stávajícího zákona proti praní špinavých peněz a přidružené legislativy bude-li to tak brzy, tak to bude kontraproduktivní regulace, když vznikne, by se měla zaměřit na ty prostředníky a to rozhraní mezi nekrytými měnami a virtuálními měnami. Jestli to má být daněno, peníze nejsou daněny, ale příjmy a zisky jsou daněny a ta situace tady se nelíší od situace v hotovostní ekonomice. Samozřejmě, že jsou tady stejné výzvy jako v situaci reálných peněz. Pokud jde o otázku po systémovém riziku od pana Vajcekra a zdali hm, to bude příliš velké, je velmi obtížné regulovat do budoucnosti. Eh, bohužel budeme muset eh, pracovat eh, zpětně a neočekávat velkou explozi. A v závěru k otázce eh, nějakého stupňování eh, to, eh, nebo regulace množstevní. Limit bitcoinu bylo 2,7 transakcí za vteřinu, ale existují, jsou i jiné schválené nebo mm, povolené blockchainy, které přesahují 100 tisíc. Takže v kon- konkrétních případech vidíme různé druhy, nebo budeme vidět různé druhy eh, blockchainu, které eh, mohou odpovídat našim očekáváním a našemu chápání virtuální měny, které v současnosti máme. Děkuji, Jakobe jestli z toho chceš vyvodit nějaké závěry z tohoto slyšení. Ano, velice rád. Domnívám se, že ta velká hodnota eh, mm, tohoto slyšení je, eh, že jsme získali širší perspektivu o tématu. A myslím, že to první eh, poselství, které se vynořilo, je, že v naší iniciativní zprávě by byla chyba, kdybychom se pouze zaměřili na jednu konkrétní oblast, a sice na bitcoin a derivativy. To je, myslím, první důležitá a mm, jasná zpráva. Druhá zpráva je, že bude značná výzva ehm, ehm, jednak eh, se k tomu stavět eh, s otevřenou myslí a eh, neudusit rodící se technologie a na straně druhé neaplikovat to, co se rádo dělá v ekologické legislativě, to znamená princip předběžné opatrnosti. To zákonodárci rádi uplatňují v případě určité nejistoty, takže aby nevznikla katastrofa, budeme raději opatrní. Takže alespoň bychom ale měli uplatňovat určitý opatrnostní eh, monitoring. Já osobně bych se cítil lépe, kdybychom vytvořili situaci, kdy eh, potenciálně exponenciální využívání blockchainu by alespoň v biznisu bylo chápáno um, uživateli a také um, orgány dozory, dozoru, protože ve finanční oblasti, když nechápete biznis model, tak eh, Mm, je možné, že tady probíhá něco nekalého, že se jedná o velmi sofistikované eh, eh, neprůhledné systémy a to bychom určitě nechtěli zjistit, až bude příliš pozdě. Takže mm, potom rychlá reakce může být už eh, neaktuální. Takže musíme být opatrní při definici toho monitorování před, před, v rámci předběžné opatrnosti, ale je nutno to zohlednit. Samozřejmě, že se eh, asi zaměříme ještě i na další oblasti a těším se už na to, že si pročítám vaše písemné referáty. Děkuji. Děkuji, já si myslím, že to bylo nesmírně zajímavé slyšení. Ukázalo se, že toto téma je nesmírně komplexní, jak víme. Mnohé jsme se zde poučili a já osobně se domnívám, že e, tady zbývá ještě mnoho toho, co musíme e, reflektovat a nastudovat. Já jsem se e, znovu ujistil o tom, co tady bylo řečeno například o té transparentnosti. Na druhé straně jsem zatím nenalezl odpovědi na některé základní otázky a obavy, jaký by měl být koncept té decentralizované měny. Um, zatím to tady zatím není uh, pokryto uh, nějakou demokratickou měnou, takže je to opravdu problematické. Já vím, že se to hodně týká těch technologií, blockchainu a tak dále, ale myslím si, že ta technologie, ze které to vychází, může vyvolávat určité pochybnosti a Alespoň jsem tedy vnímal úsilí z vaší strany, abychom se vzájemně pochopili a dorozuměli o těchto věcech. Bylo to velmi zajímavé. Děkuji všem řečníkům. A nyní 16. Eh, března budeme mít návrh zprávy, 22. března je lhůta pro pozměňovací návrhy a potom rozprava asi 19. dubna, hlasovat se bude 15. Eh, a je to tady vel, eh, na plenárním zasedání se o tom bude hlasovat v květnu, takže to je velmi ambiciozní program. Děkuji vám a nyní se budeme těšit na návrh zprávy. Ehm, děkuji. Dear colleagues, please. Vážení kolegové, usaďte se prosím. A rád bych tady uvítal pana Georgiadese, ministra financí Kypru. Vítám ho na dnešním ekonomickém dialogu ve výboru EKON v rámci regulace 6 a 2 balíčku. Jak víte, Kypr chce vystoupit z makroekonomického um, programu uspůsobení uh, a takže uh, jsme velmi zvědaví, jak se poučili z krize jakým způsobem může tento systém získat opět na síle a přispět k růstu. Víte, že tady Kypr byl v programu, který končí v přesnu 2016 a finanční balíček je 9 miliard, miliard ESM a další částka z IMF v listopadu minulého roku eh, se hodnotil tento program a obecný program se, se zaměstnanců IMF tedy proběhl pozitivně. Ekonomická aktivita se opět rozbíhá. Od konce roku 2015 eh, bankovní eh, systém a strukturální, je tady zlepšení bankovního systému, strukturálního systému, a je tady, tady snaha zajistit udržitelné veřejné financování, aby obnova byla opravdu silná. To je tady ten rámec a je pro nás velmi důležité vyslechnout si situaci od ministra Georgida se přímo, abychom se dozvěděli něco o budoucnosti nebo perspektivách eh, ekonomiky Kypru. Předávám tady slovo a potom budeme mít opět okénko na otázky. Máte slovo, pane ministře. Děkuji vám, pane předsedo. Poslanci a poslankyně výboru eh, Ekon, děkuji vám za vaše pozvání. Děkuji za možnost vás oslovit, děkuji za eh, tuto příležitost k dialogu o stavu kyperského hospodářství asi si vzpomínáte, že Kypr skutečně stál před několika lety eh, na prahu bezprecedentní krize a musel pak požádat o pomoc od TSM. A eh, teď, když stojím před vámi zástupci eh, evropského lidu, bych vám měl v první řadě eh, poděkovat za vaši podporu v uplynulých třech eh, obtížných letech. Ovšem na úvod eh, tohoto dialogu mi dovolte teď jít ještě trochu dál do minulosti, abych připomněl, že Kypr vstoupil do Ruské unie v roce 2004 a do eurozóny o několik let později a to skutečně eh, tehdy z výsledky na jedničku s vysokým růstem a nízkou mírou nezaměstnanosti. Takže člověk by si mohl položit otázku, v čem se udělala chyba natolik, že to eh, ved, přivedlo stárnivě dynamickou ekonomiku do tak velkých potíží jen za několik málo let od vstupu. Podle mě to prostě eh, bylo, bylo eh, takový eh, eh, pocit zarosti učinění, kdy jsme eh, usnuli na vavřínech a nepřijali jsme dostatečně náročná opatření, reformy, interní reformy a to pak vyvolalo některé interní nerovnováhy, což nakonec vykolejelo naši ekonomiku. Jedna z charakteristik předchozích desetiletí byla například neudržitelná úvěrová expanze, která vedla k obrovské míře soukromého dluhu a také k nemovitostní bublině, která eh, praskla tak jako všechny bubliny nakonec eh, prasknou, tak velká část těch eh, půjček se staly nesplatitelnými nebo nesplácenými půjčky, půjčkami, které zůstaly potom v bilanci těch jednotlivých bank takže eh, iracionální, eh, tento jaksi iracionální eh, boom potom vedl zase k propadu, tedy byl provázen také rozvojem veřejných výdajů. A dokud ten boom pokračoval, tak samozřejmě byly příjmy dostatečné, no ale jakmile to ztratilo vítr, tak klesly příjmy státu, Eh, ovšem nikoli výdaje, protože to by si vyžádalo některá těžká rozhodnutí, čímž pádem vznikly deficity, to bylo několik let 5 až 6 eh, ročně. Čili by to byla určitá kombinace fiskálních a bankovních nerovnovách, ale zejména eh, selhání ve snaze je napravit včas. A to nakonec razilo naše, naše hospodářství na kolena ale bylo to také politické rozhodnutí na evropské úrovni, které pak znamenalo ten, eh, tu zásadní ránu našemu bankovnímu systému, který představoval 25% HDP. A teď eh, mluví, mluvím tedy o tom haircutu řeckého srchovaného dluhu. Nekritizuji to rozhodnutí takový, takové, ale jenom chci, tím si říci, že to mělo být podpo, podpořeno také doplněno podpůrným programem eh, kyperskému finančnímu sektoru. Kdyby se to provedlo, tak by nakonec byly náklady mnohem menší a nás by to ušetřilo od nutnosti takzvaného bail-inu, eh, kdy se museli využívat vklady k pokrytí ztrát. <clears throat> Na začátku 2013 před, nás, před námi stála skutečně dokonalá bouře, eh, když náš bankovní sektor se nalézal na Prahu kolapsu, reálná ekonomika už byla v recesi, první kolo recese se dostavilo už 2009 a nezaměstnanost už tedy tehdy eskalovala na 15%, z 3,5 v roce 2008 ztratili jsme přístup k mezinárodním trhům a pořád ještě žádný eh, podpůrný program. Takže to fakt bylo špatné. Naše ehm, vláda, naše zpráva tedy se dostala k moci přímo uprostřed té krize, kdy krize vrcholila. Eh, dohodli jsme se a souhlasili jsme s zachranným programem ESM a MMF a pustili jsme se do práce. A teď, pane předsedo, eh, po třech letech mohu oznámit, že situace se podstatně zlepšila. Konsolidovali jsme veřejné finance, bankovní sektor se stabilizoval, obnovili jsme znovu um, přístup k trhům a ekonomika uh, se vyšplhala z recese a již má pozitivní růstovou sazbu. Je to primárně výsledek veškerého úsilí a také obětí našich spoluobčanů. A díky zodpovědnému způsobu jim zareagovali na krizi. Například neuplynul eh, den, ne, tedy v průběhu tedy tohoto eh, období bylo jenom minimum eh, stávek a také to bylo díky tomu, že některé naše sektory byly, zůstaly produktivní a ne, ne, neovlivněné touto krizí. A také to bylo díky politice, eh, reform a konsolidace, na které jsme se shodli s institucemi trojky a které jsme eh, do značné míry implementovali. První pilíř tohoto úsilí se samotýkal pochopitelně bank. Naším zásadním cílem bylo obnovit stabilitu a důvěru v tento sektor, po bezprecedentním eh, eh, bailinu vkladu a od té eh, doby byl ten sektor úplně zreformován, zmenšen a je to menší, ale zdravější bankovní sektor. Tyto banky mají nyní nové vedení, nové majitele, nový kapitál, který byl získán díky zahraničním investorům a fungují eh, za mnohem přísnějšího a spolehlivějšího eh, dohledu. Kapitálové kontroly, které byly nezbytné, byly již zrušeny a místo ranu na banku nyní naopak eh, konstatujeme zvyšování množství vkladů. Ještě ovšem zůstávají určité výzvy, zejména pokud jde o ty nesplácené půjčky, ale myslím si, že i ta, tady je situace pod kontrolou. Druhý pilíř našeho úsilí souvisí s konsolidací veřejných financí. A e, to e, mnozí z nás tak považují za e, to, to, to klasické dilema e, růstu versus úsporných opatření. Já si myslím, že tomuto dilemu nelze, dilematu nelze uniknout ale eh, možná ano, protože možná je to falešné, možná eh, tedy nejhoršími eh, škrty jsou je zvedání daní. To je totiž něco, něco, co pak zasáhne domácnosti i firmy ze strany státu, který chce zachovat svou výši výdajů hlava nehlava a to zejména v průběhu zpomalení ekonomiky to se zkoušelo na, roku, na celku roku 2013, selhalo to. Vyvážení rozpočtu a přitom e, vyhnutí se dalším e, eh, zvýšováním daní, to není žádná, eh, to, není žá, to nejsou žádná e, drakonická úsporná opatření, to je prostě rozumná záležitost, rozumný přístup, Eh, kde jsme vyrovnali rozpočet v podstatě v průběhu jednoho roku. Eh, 2013 byl ten deficit, jak jsem mi říkal, kolem 5-6%. V roce 2014 se už snížil na 0,2% a zůstává od té doby marginálně negativní. Fiskální cíle jsme splnili rychle, ještě před eh, dohodnutými termíny ani jsme nedali trojce šanci nám diktovat mix politiky, čili jak bychom měli splnit tyto cíle. Udělali jsme to bez jakýchkoliv dalších zvýšených eh, daní, ale prostřednictvím omezení a konsolidace výdajů a pomocí reálné ekonomice, tak aby se vzpamatovala. A ten bonus celého tohoto přístupu je následující. Prostřednictvím daňové stability a z, při rekapitalizaci bank jsme eh, lidem eh, a soukromému sektoru vrátili důvěru a důvěra je vůbec nejdůležitějším eh, aspektem, ingre, nej, nejdůležitější ingrediencí nutnou k fungující a e, kvetoucí ekonomice. A proto e, v rozporu s tím, že fiskální konsolidace, e, s přesvědčení, že fiskální konsolidace vede vždy k větší recesi, tak jsme se z recese dostali mnohem dříve, než se čekalo. A na rok 2015 čekáme, že bude růst někde kolem průměru Eh, stabilizace ekonomiky, eh, obnovení přístupu na trh a návrat k pozitivnímu růstu. To byly klíčové eh, cíle naší ekonomické politiky a nyní můžeme dokončit program ESM a MMF včas do března tohoto roku. Jsme zatím ještě nevyužili celou částku. 200 těch 9 miliard eh, fondů nebudou vůbec použity, nebudeme žádat nový program, nebudeme potřebovat eh, žádné další podmíněné úvěrové eh, linky, to znamená, dovolte mi, abych závěrem konstatoval, že zdaleka je jasné, že tedy i když vše, všechno nemáme za sebou, takže jsme prokázali, že jsme odolnou ekonomikou, ale víme, že jsme schopni ještě lepších výsledků. My potřebujeme na Kypru a vlastně v celé Evropské unii udržitelný růst eh, ovšem dlouhodobého charakteru. A to si vyžaduje další pokračování úsilí po ještě konkurenceschopnější, flexibilnější ekonomice, to znamená strukturální reforma, abychom odstranili nepružnosti, rigidity našich eh, hospodářství. A tím se dostávám eh, k závěru. Já se tady nesnažím malovat věci eh, jenom růžovou barvou, ale každopádně je to eh, prostě příběh ekonomického oživení a určité perspektivy. Dostali jsme se daleko, dostali jsme druhou šanci a jsme odhodláni této eh, šance maximálně využít. Budeme nadále prosazovat potřebné reformy, udržíme fiskální kázeň i poté, co program skončí a budeme se snažit vytvořit ještě příznivější obchodní prostředí. Můžete považovat Kypr za spolehlivého eh, člena Evropské unie a eurozóny, za eh, člena, který již není na seznamu problémových eh, eh, členů, ale naopak jedním z těch, kteří jsou aktivně a ochotně, eh, ochotní přispívat ke hledání společných řešení. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane ministře. za komplexní úvodní vystoupení. Nejprve vystoupí pan Krysas za EPP. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat panu ministrovi za velice dobrou práci, kterou sám osobně a celkově kyperská vláda eh, odvedla a jsem rád za dosažené ekonomické výsledky. Někdy jsou um, Řecko a Kypr vnímány jako ekonomiky velice blízké, ale není tomu uh, vždy takto. Důležité je, že uh, Kypr vystoupí z programu pomoci v březnu roku 2016 s tím, že dočerpáme půjčky do srpna roku 2018. Já bych se nyní chtěl zeptat na otázku související s bankovním sektorem a na výhlídky bankovního sektoru. Zlepšení situace kyperských bank bude pokračovat eh, nebo ne? A chci se zeptat, jak to vypadá s nesplácenými půjčkami. Vy jste uvedl, že situace v tuto chvíli je pod kontrolou. Rád bych ovšem znal podrobnější informace, jak vypadá situace dnes, jaké jsou vyhlídky do budoucna. A další věc, vzhledem k tomu, že některé banky v Portugalsku a v Itálii čelí obtížím, a platí to i pro některé řecké banky, tak eh, Vidíme, že se tyto potíže vyskytují celkově na eh, jižní části EU a tak se chci zeptat, za to může mít dopad také na kyperský bankovní systém a zda nějaký dopad může mít eh, také současná špatná situace ruského Eh, hospodářství a jak to vypadá s odprodejem nesplácených půjček kyperských bank. Mám za to, že legislativu v tomto smyslu právě dokončujete. Děkuji. Děkuji, pane Kyrisosi. Vy se upozornil také na Řecko a proto i já bych uvedl, že Řecko ještě přednedávnem nebylo jedinou zemí, která byla zařazena do programu pomoci. Já myslím, že v Řecku je obrovský nevyužitý kreativní potenciál, a jsou tam velice dobré vyhlídky. Bohužel systém nefunguje vždy úplně eh, dobře, není dostatečně flexibilní, proto země prochází velice obtížným eh, programem a je potřeba se vypořádat ještě s řadou dalších eh, obtíží. Takže to musí Řecko udělat, já doufám, že to zvládne pokud vyvine velké úsilí. Pokud jde o kyperské banky, tak zde bych chtěl nejprve říci, že se jich tolik netýká regionální eh, vývoj, protože my jsme se snažili přebudovat eh, kyperský bankovní systém do určité míry tak, abychom eh, ho odpojili od zbytku periferie Odprodali jsme činnosti kyperských bank eh, v periferiích, takže v tuto chvíli eh, se soustředí naše banky na místní trh. Eh, jsou to tradičnější banky a proto se jich tolik nedotýká Eh, situace a vývoj v širším okolí. Pokud jde o nesplácené úvěry, tak ty přetrvávají a je poměrně eh, mnoho. Na druhé straně dochází k hospodářské obnově, což podnikům a fyzickým osobám umožňuje lépe dluhy splácet. Zároveň dochází celkovému eh, pokroku a já myslím, že na to že toho budeme svědky i eh, nadále eh, v budoucnu. Pokud jde o zákon o odprodeji úvěru, tak ten prošel a tam už je to tedy hotovo. Pan předseda, děkuji panu Baje za SAD Děkuji, pane předsedo, pane ministře, vítám vás na našem výboru. Nejprve bych chtěl hovořit o bankovním systému na Kypru a i v jiných členských zemích bohužel došlo do, k různým krachům bank a proto Evropská unie vytvořila systém pro zachrana opatření a tedy také na dohled nad bankami. První zátěžový test se setkal s určitými problémy na Kypru, takže by mě zajímalo, jak to vypadá, jestli si myslíte, že ten systém je dobrý, nebo jestli by měl se zajít trochu dále. A potom je tady také systém záruk vkladu, na kterém jsme tady pracovali také v Evropském parlamentu. Mě by zajímalo, jaké je vaše stanovisko. Říkal jste, že eh, budete muset přistoupit na celou řadu obtížných opatření, nebo že už jste museli. Mě by zajímalo, jestli to už přináší plody pro vaši ekonomiku a myslíte si, že jsou tady další reformy, eh, které jste měli eh, provést, anebo jste třeba provedli nějaké reformy, které nebyly dostatečné. Pokud jde o fiskalitu, tak my jsme tady eh, pracovali hodně v souvislosti se skandálem LuxLeak a eh, tam byla k tomu velmi dobrá zpráva, ale eh, my jsme tam naslouchali různým odborníkům a ozývaly se různé hlasy v tisku, které tvrdí, že Kypr je fiskálním rájem pro některé společnosti, kde mají velmi nízké zdanění, asi 10%. A mě by zajímalo, co si o to myslíte a zda jste ochoten přistoupit na eh, ambiciozní reformu Evropské unie v této oblasti, tak jak navrhuje například Evropský parlament. A potom eh, jste součástí 11 zemí, eh, kde nechtějí pracovat na daně z finančních transakcí, jako třeba Rakousko a Francie. A tato Eh, by, eh, daň by mohla přinést 34 miliard euro ročně a dali by se z toho financovat ambiciozní projekty, eh, například také energetický přechod. A mě by zajímalo, tedy jestli na tom chcete spolupracovat a v jakých důvodů a potom vaše ekonomika samozřejmě závisí také do jisté míry na ekonomice druhé části turecké ostrova a rok 2016, ten je zmiňován jako rok znovu sjednocení. Vy o tom jistě víte více než já, ale pokud by k něčemu takovému došlo, tak jakým způsobem to proběhne na ekonomické úrovni eh, v oblasti bankovního systému a tak dále. Opravdu se obnoví celý tento systém a jak to bude s eurem, bude potom platit na celém ostrově? Děkuji. Máte celkově pět minut na otázku i odpověď, pane ministře. Ano, tak eh, k těm bankám já plně podporuji to, co posílí eh, banky a bankovní unii. Bylo by dobré zavčasu vybudovat eh, příslušné eh, struktury. Pokud se to podaří, tak si myslím, eh, že nám to pomůže v kyperském bankovnictví. Takže toto plně podporujeme. Vy jste zmiňoval Bank of Cyprus a nakolik vím, tak situace tam je zcela v pořádku. Pokud jde o kapitalizaci, nejsou tam žádné problémy. Pokud jde o reformy, jaké bychom chtěli další provést, tak to jsem vlastně tady chtěl předně zdůraznit, že já si myslím, že rozhodně nemůžeme eh, přestat eh, s reformami, až vystoupíme z programu pomoci. Musíme například dále pokračovat s privatizací, koncesemi, s reformou veřejné zprávy. Máme celý seznam, který je více než ambiciozní a který je ambicioznější než původní program trojky a budeme v něm eh, pokračovat. Zda Kypro považuji za daňový ráj určitě ne, my máme daň eh, korporátní daň 12,5%, což je stejná daň, která platí pro všechny naše právnické hm, osoby, pro místní či mezinárodní. Eh, nejsme rozhodně offshoreovou destinací od okamžiku vstupu do EU před deseti lety. A Já naopak eh, věřím v nízké daně, takže pokud ekonomika naplňuje své cíle, pokud funguje vyváženě, má vyrovnaný rozpočet, eh, aniž by vybírala vysoké eh, daně, tak se ptám, v čem je problém. Sazba 12,5 u daně pro právnické osoby, to je výše, kterou známe i z jiných států, například Irsko či Bulharsko abych mohl být tedy konkrétní a já bych byl více než rád, kdyby se připojily i jiné státy v zájmu eh, konkurenceschopnosti. Další věc, eh, eh, daně z finančních transakcí tu nepodporujeme, pokud by se ovšem stala globální daní, tak ano, pak bychom nic nenamítali, ale daň, která by znamenala, že Evropská unie je sama v takto znevýhodněné situaci, oproti celému globalizanému trhu, tak s tím nesouhlasíme. K tomu jsme skeptičtí. Já bych eh, zdůraznil eh, to, co bychom měli udělat jako členské státy pro naplnění daňových a fiskálních cílů. Je třeba se stanovit cestu k naplnění těchto cílů, buď to bude eh, navyšováním daní nebo snižováním výdajů, ale ta konkrétní cesta to je vždy na každém členském státě. Děkuji, nyní pan Rusok. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie ministrze, to głównie dzięki... Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Pokud jde o soukromý sektor, tak v roce 2015 se eh, Kypr eh, vrátil na stezku růstu. Eh, k tomu bych vám chtěl poblahopřát, ale současně mám několik otázek do jaké míry přispěly jednotlivá odvětví k růstu a co děláte na podporu těchto odvětví. Jak odhadujete či posuzujete vliv nízkých cen energií a e, kurz eura na tento vývoj? a jaký to má dopad na spotřebu um, uh, dováženého zboží oproti um, tuzemskému zboží. Řekl jste, že úroveň nesplácených uh, úvěrů uh, klesá, ale že tento problém stále ještě přetrvává. Je nutno, uvedl jste, Eh, implementovat určité právní akty eh, o úvěrové politice. To vše musí být ale ještě potvrzeno, kdy eh, můžeme doufat v toto potvrzení podle vašich odhadů a kdy myslíte k dojde k konečnému a pozitivnímu řešení. A snad ještě poslední otázka, pane ministře. Jak se stavíte k otázce harmonizace daňových sazeb mezi členskými státy EU? byl to cestovní ruch, loďářství a podnikatelské služby, které nám pomohly vybřednout z krize a bylo štěstí, že eh, tyto sektory zůstaly nedotčené eh, dopady krize na eh, bankovní sektor, na bankovní systém jako takový. To přispělo k zotavení a také energetika byla podstatná, protože my dovážíme veškeré naše energetické potřeby a pokles cen energií také přispěl vlastně k mm, tomu vzestupu. Ne, co by eh, členy Evropské unie jednotného trhu nerozlišujeme mezi mm, tuzemskými produkty a eh, dováženými produkty. Jsme mm, na eh, společném trhu špatné úvěry nebo nesplácené úvěry, to je určitý pozůstatek krize a my nyní potřebujeme čas, abychom toto vyřešili. Nevím, jestli jsem eh, zcela pochopil vaši otázku ohledně eh, legislativy k úvěrům, ale eh, snad budete tak laskav a pošlete mi případně písemně tuto otázku. Nevím vůbec přesně, na jaký zákon se odvoláváte. A ještě dlužím odpověď na předchozí otázku. Eh, ekonomický dopad eh, znovu sjednocení Kypru, to samozřejmě by bylo obrovský pozitivní nejenom lokálně, ale také eh, regionálně. Obchodní výměna, investiční příležitosti by eh, získaly eh, obrovskou podporu tím vyřešením toho problému rozděleného Kypru. A proto plně podporujeme toto úsilí, pracujeme intenzivně v tomto směru, ale vzhledem k tomu, že jsem eh, v Evropském parlamentu, tak mohu pouze zmínit, že všechna základní pravidla ekonomického řízení, eh, také dozoru, dohledu nad bankami v rámci bankovní unie eh, musí zůstat v platnosti bez eh, jakýchkoliv výjimek i v případě sjednoceného federálního Kypru. Takže je to obrovská perspektiva, ale podmíněno je to právě mm, těmito žádnými dohodami od dne číslo jedna. Děkuji Kora pan Wivenhuizen. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, za vaši účast. Velmi vítáme eh, představu, že Kypr eh, bude moci rychle vystoupit z toho eh, nouzového programu. Doufám, že Hlavní prioritou poté bude snižování státního zadlužení v rámci článku 4 konzultace s MMF. Kyperské orgány eh, zdůraznili, že očekávají průzkum plynu a také výnosy eh, z cestovního ruchu jako hlavní hnací sílu pro rozvoj a zlepšení rozpočtové situace. Nicméně v uplynulém roce mm, mm, pronikly zprávy, že ten eh, průzkum se komplikuje z technického i geopolitického hlediska hlediska můžete nám říci, jaký je současný stav a jakou finanční, jaký finanční příjem eh, očekáváte od eh, toho eh, naleziště plynu a případně bych se ještě připojila k předchozím otázkám po eh, sjednocení Kypru, což také vítáme. Eh, co vnímáte jako důležitý fiskální ekonomický eh, krok, ekonomicko-politický krok, který by měl být učiněn, aby znovu sjednocení Kypru bylo možné? Děkuji. No, thank you. Děkuji. Děkuji. Ano, plen Um, ve východním středomoří a zde v kyperské zóny, uh, tedy ta naděje na tyto zdroje velkou nadějí, ale my zatím neodhadujeme nic. Toto byla naše um, záměrná politika na ministru, finanční, na ministru financí. Pokud tyto příjmy získáme za 4 až 5 let, tak samozřejmě budou velmi významné, ale zatím jsme se rozhodli, že budeme vycházet z nulových příjmů tak, abychom udělali vše, co bude eh, nezbytné, abychom konsolidovali naše finance a abychom snížili zadluženost a až potom ty prostředky přijdou, eh, prostředky z plynu, tak to zkrátka bude něco, co dodatečně posílí naši ekonomiku a nebude to něco, na čem my budeme záviset. Takže já si myslím, že to byla moudrá volba, moudré rozhodnutí, protože to znamená, že až ty příjmy eh, vzniknou, tak hospodářství bude eh, zdravé a bude schopné absorbovat tyto eh, zdroje. Teď jsme ve velmi pokročilé fázi ehm, kdy připravujeme zákon, který bude transparentní, eh, bude tam transparentní řízení těchto zdrojů takovým způsobem, abychom chránili hospodářství bez, před nerovnováhou nebo přehrátím. A mm, Budou se tady eh, ty stroje samozřejmě směřovat ke snižování státního dluhu pro budoucí eh, generace. Nejsou tady žádné velké problémy, to je proces, který samozřejmě eh, určitou dobu trvá. Musíme projít technickými a obchodními mm, záležitostmi, takže připravujeme to máme vynikající regionální vztahy, máme regionální síť pro spolupráci, eh, která se týká eh, energií, eh, to se to zahrnuje tedy Izrael, Egypt, Řecko, je tam jedna země, která nám chybí v této regionální síti spolupráce, to je Turecko. A to by samozřejmě energie by mohla být dalším eh, faktorem, eh, který by obnovil, eh, tedy kdybychom normalizovali vztahy s Tureckem, tak by to samozřejmě byl další pozitivní faktor. Je to něco, co by velmi přispělo k normalizaci vztahu. A to, co jsem slyšel předtím o těch podmínkách, tak tady eh, nic více, nic méně, než co je očekáváno od členské země eurozóny, fiskální pravidla, disciplína, nejenom z, eh, ze strany federálního orgánu, ale i dvou eh, stavních států, bankovní dohled. Podle standardů bankovní unie ze strany SSM. základní podmínky nebo předpoklady, eh, na kterých eh, spočívá evropské hospodářství, protože Kypr samozřejmě i nadále bude členem eh, Evropské unie i eurozóny i po tom, co dojde tedy k tomu možnému znovu sjednocení. Děkuji. Miguel Piegas. Děkuji. Kypr samozřejmě eh, trpěl v souvislosti eh, s Memorandum of eh, understanding stejně jako my v Portugalsku. Takže známe celé to řízení. Jde o opatření, které má recesivní dopady na hospodářství. Na Kypru je akumulovaná recese 8% za tři roky, což znamená, že to bude trvat opravdu dlouho, než Kypr dosáhne té hodnoty které měl ehm, před krizí. Tady ani není možné uvádět všechno, eh, roste nezaměstnanost, ehm, mzdy se drasticky krátí, eh, dochází k obrovskému eh, oblivu a osob a Kypr, na Kypru se tedy bohatství velmi nerovnoměrně rozděluje a to vše je dopad memoranda o podrozumění. My jsme to vše pocítili na vlastní kůži v Portugalsku. Sami jsme to zažili. Váš národ ale bojuje a na rozdíl od toho, co jste říkal, tam byly stávky. A potom by mě zajímalo, jak to vypadá s daňovou reformou. Ta je právě obrácená, než co jste právě, bylo to právě naopak, než jste říkal. Zaměstnanci velmi eh, trpí a naopak eh, různá daňová zvýhodnění eh, dostávají podniky. Takže tady se kapitál využívá tak, že tedy podniky potom žádné daně v podstatě neplatí. A pokud jde o ty nouzové úvěry, Eh, my tady máme největší procento v Evropě, více než 130%, abychom zajistili, že nebudou problémy. Ale tím bude váš národ trpět a, a splátka, ta poslední splátka podle memoranda o porozumění, tam, tam jde o firmu, která, která vyplácí zisk. Takže jak chcete ten problém vyřešit? Děkuji. Já nesouhlasím s tím, že Kypr nese důsledky EMMU. Tady byl problém v tom, že jsme se nepustili do programu reform a konsolidace dříve. Já eh, ani nevěřím tomu, že Portugalsko nese důsledky um, memoranda o porozumění. Ale je to vlastně důsledek těch chybných politik z minulosti. Vy jste tady hovořil o, o obrovské recesi, ale vlastně se ukazuje pravý opak. Byli jsme v recesi, ta recese začala v roce 2009 a program byl zahájen v roce 2013 takže jsme byli v recesi ještě předtím, než byl spuštěn program a teď ten program končí a naopak u nás je situace růstu. Takže je to naprosto eh, jiné, než jste řekl vy. Eh, vy jste hovořil o nerovnosti, nezaměstnanost veze, vede k nerovno, nerovnoměrnosti nebo eh, nestejné situaci, ale to nevzniklo kvůli memorandu of understanding tak to bylo v roce 2008. Tehdy jsme měli 15,5 tu hodnotu, to znamená více než pětkrát než na počátku roku 2013, takže to eskalovalo již předtím, než jsme začali provádět ten program. I nadále to zůstává tady na vysoké úrovni, ale eh, alespoň jsme zastavili tento rychlý nárůst nezaměstnanosti a naopak vnímáme signály toho, že eh, by mohlo dojít ke snižování nezaměstnanosti tím, jak eh, byl nastolen růst. Eh, takže nezaměstnanost vede k nerovnoměrnosti, ale nezaměstnanost nebyla výsledkem toho programu, bylo to právě naopak, byl to výsledek toho, že včas nebyl spuštěn program tím, že se odkládala různá rozhodnutí, eh, zdanění ekonomiky, eh, tedy místo toho, aby se reformovalo, eh, tak se to odkládalo. To bylo špatné a my jsme to změnili. A pokud jde o ten Electricity Authority, ano, oni samozřejmě jsou ziskoví, protože to je společnost, která je vlastně monopolem. A my bychom to chtěli změnit. My nechceme eh, tento eh, orgán privatizovat nebo tuto společnost, ale chtěli bychom oddělit eh, tuto jednotnou organizaci do dvou celků, oddělit produkci a distribuci a tím bychom do toho chtěli vnést více konkurence. Hospodářská soutěž to je jediný způsob, který může snižovat ceny monopol, eh, ten samozřejmě, i když je to třeba ve veřejném sektoru, k tomu nevede. Děkuji, Sven Gigold. Vítejte. A pochopitelně, že naše skupina eh, si vědomá obtížím všelí vaše země, politické, politická situace Kypru a tak dále. My vám eh, přejeme Eh, hodně eh, zdaru, pokud jde o perspektivu sjednocení ostrova a eh, také s vámi cítíme, pokud jde o problémy související s programem. Jistě, že je chybou svalovat všechny ekonomické problémy pouze na memorandum. Ovšem, určitě nebylo to, meto memorandum sociálně vyvážené a to je ve vašem případě. Chci se zaměřit na vaši poznámku, že Kypr není daňovým rájem. Čísla však eh, hovoří odlišně. Vaše daňová sazba je jedna z nejnižších. 279 tisíc podniků je eh, registrováno na Kypru, to znamená eh, na, na milion obyvatel, to je vlastně, to je Eh, několik firm na jedno eh, obyvatele. Vítám tedy, tedy na několik obyvatel na a Každopádně eh, má, máte také skoro 0% daně například za dividendy a jiné, jiné aspekty. To znamená, že ty daně jsou, ten daňový systém je nastaven tak, aby mohl slouží vlastně k tomu, aby se vy, příjem dostával z Evropské unie eh, ven. A třeba režim duševního vlastnictví je jeden z nejpříznivějších, tam je daňová sazba 2,5%. S velmi eh, nízkými um, požadavky. Takže ten daňový systém není nastaven tak, aby eh, danil ekonomickou aktivitu lidí z Kypru, ale aby přilákal eh, aktéry z dalších zemí. To znamená, že ten daňový systém eh, vlastně bere, zasahuje do kapes jiných lidí. Budete se řídit přání parlamentu toto omezit, aby existovaly eh, skutečné daně, jak je to odhlasoval náš daňový výbor. Také pokud je o bankovní unii, kterou jste podpořili, proč Kypr zatím vykoval GES, DGS a e, BRD, které jsou nezbytné k fungování bankovní unie. Ano. Ještě jenom musím říct, má, naše daňová sazba e, podniková je 12,5. Ano, to je atraktivní, ano, je to konkurenceschopné ale je to legitimní. Existuje to v jiných eh, členských státech. Dále jste zmínil, že máme v různé trusty na Kypru, ale trusty jsou také v Londýně, v Lucembursku. Je ten náš trustový režim nějakým způsobem volnější? Ta legislativa související s trusty je, strik, je méně strikt? striktní než jiná legislativa, když to vezmete bod za, za bodem. A byli jsme pod dohledem MMF a trojky eh, v uplynulých třech letech. Jeden bod za druhým mm, ta naše trastová legislativa mm, zapracovala striktnější podmínky než eh, v jiných členských státech Evropské unie. Takže jistě, že kyperská ekonomika je založena na službách a nabízí mezinárodní eh, business služby. V tom nejsme sami, ale zcela eh, do puntíku splňujeme eh, legislativní pravidla Evropské unie a podporujeme směřování k daňové transparentnosti a spolupráci. ale nebudeme podporovat přístup, který by přesouval daňovou politiku z národní úrovně na evropskou úroveň. A v tom bychom nebyli sami také. Takže tolik velmi jasná pozice. Ale za to, že jsme eh, tedy eh, ekonomika um, založená na službách, to neznamená, že by byla naše legislativa laxní. Byli jsme pod přísným dohledem a jsme. A všechny naše relevantní zákony e, jsou e, součástí systémy, mu byly revidovány, byly dokonce ještě zpřísněny. Ehm, také prosím, mějte ohled na to, že jsme byli prvním členským státem, který eh, přijal ehm, tedy ten zákon o řešení ehm, problému bank. Tento zákon je ještě přísnější, než byl požadován EBRD. Ehm, využili jsme to bezprecedentní pravidlo o bailinu, budeme mít teď ratifikaci naší sněmovnou, takže bude úpln, úplná, uh, úplný soulad už do konce měsíce. Děkuji. Marko Zanny. Ano, děkuji. Já se chci jenom vrátit k vašemu poslední bodu týkající se tomu, tomu toho modelu Bailin. A Kypr je první země v Evropské unii, která v březnu 2014 uplatnila eh, Bailin a zahrnovalo to všechny vklady nad 100 tisíc eur, které tím byly postiženy. A to vedlo k zásadním um, problémům um, eh, kyperského bankovního sektoru. Banky skončily v cizích rukou, došlo k exodu vkladů, um, ty nesplácené půjčky se dostaly na úroveň 50%, eh, byla to velká expozice Řecku. Byly dva, dva roky byly v platnost ehm, tedy eh, kapitálové kontroly a vedlo to také k velkému problému důvěryhodnosti a důvěry v celý bankovní systém. Jak jste vysvětlil na úvod, je nemožné takový šok eh, zpracovat eh, okamžitě. Ale také to vede k různým eh, distorzím konkurenčním. Teď znovu odkážu tedy na ty nesplácené půjčky. Takže jak se na to díváte? Víte, že prostě i běžný účet může být součástí bailinu. Může být běžný účet po, považován za investici a může se potom stát předmětem bailinu e, v situaci, kdy prostě takřka každý občan má běžný účet. Je ten systém eh, stabilizovan e, eh, sférovým způsobem? Mohou centrální banky zajistit platit vklady v, té, v měně, kterou vydávají. Ty úspory, ty prostě často úspory lidí se dostanou na běžný účet. Můžete tudíž nějakým způsobem zhodnotit dopady toho bailinu? Protože všechny naše banky pak budou součástí tohoto systému. No A doufám, že žádná další banka už nebude muset bail-in prožít. Mělo to naprosto ničivý účinek. Bail-in měl prostě zničující účinek na naše hospodářství um, s ohledem eh, na to, jak si, jak, v jaké situaci jsme teď, tedy s porovnáním s tím, jaké situaci jsme teď, tak, tady, tak máme obrovský pokrok, protože všechno, co říkáte, je pravda ty, jaké jsou ty dopady takového o, obrovské ztráty majetku. Nebyly to všechny účty nad 100 tisíc, to bylo jenom v jedné bance. A částečně tady v druhé bance. Ale i tam, i v té jedné bance, ty které, účty, které byly součástí Bailinu, tvořily 25% eh, celkového eh, objemu ty ostatní byly chráněny pod tím Prahem 100 tisíc. Vy jste řekli, že všechny vklady byly zničeny. Ne, nedá se říct, že to doslova tak bylo. Jenom v jedné bance. Z celé řady, z, celé, z většího počtu. Jistě byla to banka systémového významu, ale i v této bance ty nezajištěné eh, vklady byly pouze 25 celku. Jistě, ale samozřejmě i tak to bylo eh, dosti devastující. Zaplatili jsme tedy eh, opravdu vysokou cenu za chyby minulosti. Je to férové? No není to férové. Ale je férové, aby to platil daňový poplatník? Není. Takže je to dilema. Takže do začátku roku 2013 to bylo nevyhnutelné na Kypru, na Kypru to, co se stalo. Nemůžeme s tím samozřejmě souhlasit, nemůžeme s tím být úplně spokojeni, ale jaká byla alternativa? Že by to zaplatil daňový poplatník. 7,5 miliardy našeho dluhu. To by zvedlo náš národní dluh na 170% eh, HDP. Takže alternativa by byla stejně ničivá. Tudíž žádná snadná odpověď. Takže nejlepší doporučení které mohu dát, je prostřednictvím bankovního systému, abychom jednali um, prostě eh, předem, um, předběžně, včas, aby situace neeskalovala a nedosáhla eh, do kritického stádia. Thank you, Bernard Mono. Děkuji, Bernard Mono. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Eh, v roce 2013 eh, dostal Kypr eh, podporu pro banky 10 miliard ze strany Trojky a tedy ze strany Evropanů. Tento mechanismus buy-in tedy takto zafungoval a doteďka, doteď tady v podstatě Eh, šlo o vklady, které nebyly drženy eh, Kypřany, spíše nekypřany. A bylo řečeno, že Kypr je výjimečným případem, ovšem v roce 2016 tato legislativa začíná platit pro celou Evropskou unii. A to je velké znepokojení, protože e, vkladatelé v Evropě budou vlastně ve stejné situaci jako vkladatelé na Kypru, e, tak to e, vlastně jejich vklady budou eh, obětovány dříve než eh, věřitelé. Tady vlastně eh, ve velké nevýhodě budou vkladatelé, protože jiné strany ten systém opustí rychleji. Myslíte si, že takový systém může fungovat a jaké procento by to mělo míti? Co se dnes stalo s, vě, s úvěry, eh, které byly nad 100 tisíc euro, tedy jak to s tím bude vypadat, budou vyměnitelné spolu vzájemně a Dobře jste o ekonomické situaci v eh, Kypru, která se poslední tři roky vylepšuje, ale jaký je dopad bajin eh, na kupní sílu domácností? Děkuji. Um, já nevím, jestli jsem správně pochopil všechny vaše otázky, ale chci říct jasně, že jsme nedostali 10 miliard z ESM v roce 2013 na podporu našeho bankovnictví. Eh, o to právě šlo, že jsme je nedostali. Dostali jsme totiž méně než 8 miliard od roku 2013 až v podstatě do dnešního dne těch 8 miliard 1,6 miliardy šla na podporu bank. Zbytek této částky byl věnován vlastně na splacení dluhu. V podstatě tedy na refinancování dluhu a také deficitu na začátku, kdy jsme ještě v deficitu byli. Takže to bych chtěl na úvod vysvětlit, pokud jde o to, jakou podporu jsme dostali od ESM a MMF. Skutečně jde o to, že jsme od bank podporu nedostali. Banky eh, byly vnitřně rekapitalizovány eh, tím, že došlo k nucené konverzi eh, vkladů na, na aktiva. Takže pokud se ptáte na ten bail-in na Kypru a kolik z toho šlo z Kypru a kolik eh, z mimo kyperských eh, zdrojů, tak většina těch eh, vkladatelů, kteří vlastně museli nést to břímě, dvě třetiny z těchto vkladatelů byly kyperští vkladatelé nicméně netvořily většinu vkladů, bylo jich eh, o něco méně než polovina. Trochu více než polovina vkladů patřila mm, nekyperským subjektům, pokud tedy jste se ptal na toto. A pokud jde o ty další otázky týkající se negativních dopadů bailinu na naše hospodářství, a pokud jde o to, jak eh, zásadní eh, to je po takové po takovémto propadu v hospodářství, že jsme se dokázali eh, znovu oživit, tak o tom už jsem hovořil. Další řečník, děkuji pane ministře za cené informace a také eh, za to, že po dvou letech eh, strukturálních reform a konsolidace vaše ekonomika opět roste. Vy jste dosáhli snížení eh, deficitu, dostali jste se do přebytku v HDP, snižujete nezaměstnanost. Toto vše jsou nepopiratelná fakta. Mě zvláště eh, zajímá ta fiskální konsolidace a její napojení na růst. Je jasné, že strukturální reformy a fiskální konsolidace pomohly vašemu hospodářství. A já se v této souvislosti chci zeptat, jaké strukturální opatření, které jste provedli, si myslíte, že nejvíce přispěly k tomu, že jste znovu podpořili konkurenceschopnost a získali důvěru zahraničních investorů. A pokud jde o fiskální konsolidaci, tak které škrty ve veřejných výdajích, které jste provedli, si myslíte, že vám umožnili zlepšit eh, eh, situaci a další opatření, privatizační programy, jakým způsobem teď po třech letech eh, bailinu vnímáte privatizační program, do jaké míry pomohl zlepšit konkurenceschopnost vašeho hospodářství. A ještě otázka Kyperského telekomunikačního mm, eh, úřadu, eh, který měl být také předmětem eh, mm, privatizace ještě dobře zna, Chci se zeptat, zda k tomu vláda mm, v blíz, příštích měsících přistoupí. Děkuji. Já myslím, že příklad naší země ukazuje, že fiskální konsolidace a obnova růstu cestu. To nejsou cíle, které by se vzájemně vylučovaly. Samozřejmě, že hodně záleží na politickém mixu, na tom, jakým způsobem fiskální konsolidace dosáhnete a zda k tomu dojde způsobem, který podporuje růst, anebo způsobem, Eh, který eh, vrhne ekonomiku ještě do hlubší recese. A já si myslím, že zvyšování daní, zvláště eh, v hospodářském poklesu, by něco takového způsobilo. Na druhé straně, pokud udržíte daňovou stabilitu, tak to samozřejmě vyžaduje určitou odvahu najít v rozpočtu výdaje, které nejsou tak podstatné pro podporu růstu a v tom právě spočívá pak ta eh, konsolidace, která eh, částečně pomohla kyperské eh, ekonomice. Takže šlo o opatření, která sice naplňovala fiskální cíle, jak jsme si je stanovili, ale zároveň podporovala růst. To znamená, že jsme přistoupili k těmto opatřením tak, aby se nekonkurovaly ty naše dva hlavní cíle, z nichž jeden byla právě obnova či oživení hospodářství. Chtěli jsme se vymanit z recese, nastoupit cestu růstu a zároveň s tím jsme chtěli provést fiskální konsolidaci. Ještě uvedu další příklad z toho, co jsme zrealizovali. Už to tady jeden z poslanců zmínil. My jsme vlastně v podstatě nesnížili eh, výdaje na sociální zabezpečení, spíše jsme je racionalizovali a zajistili jsme jednotné nastavení kritérií. Eh, zavedli jednotnou agenturu či úřad vyplácející eh, podporu. Zavedli jsme kontrolní mechanismy a to nám umožnilo podpořit eh, i nové příjemce, kteří mm, se objevili vzhledem eh, ke špatné ekonomické situaci. Ale neznamená to, eh, že nám to zvyšovalo výdaje na sociální zabezpečení. Díky novým mechanismům jsme byli naopak schopni najít určité úspory, vyloučit ty příjemce, kteří nikdy sociální podporu dostávat neměli. To samozřejmě jsou logické hm, politiky, to není politika levicová či pravicová, já si myslím, že to je politika zdravého rozumu a přesně tak si myslím, že by se k hospodářské politice mělo přistupovat a to tež se týká privatizace. Privatizace nadále plánujeme, my máme vůbec velice dlouhý seznam úkolů, které ještě hodláme zrealizovat chceme eh, se zaměřit eh, například v této oblasti na přístavy a to ještě během, eh, během jara, na kasina, Tady chceme přistoupit k částečné privatizaci, pokud jde o telekomunikace, jak jste se ptal vy. Plánujeme tedy částečnou privatizaci a přistoupíme k ní v okamžiku, kdy dostaneme schválení parlamentu. Děkuji nyní paní Eliza Ferreira. Thank you very much, minister. Děkuji, pane ministře, že jste přijel a děkujeme také za vaše vysvětlení a e, přejeme vám, abyste ten program co nejdříve uzavřel. Abych se vrátila k tomu, co se událo. Vy jste zmínil že eh, došlo k nedostatku kontroly a také eh, politik, ale když se podívám na čísla, která máme k dispozici, tak jste eh, měli velmi nízké obecné zadlužení v, HD, v poměru k HDP. Ještě v roce 2010 to bylo 56%, takže velmi nízký. Ale zadluženost převažovala zejména v soukromém sektoru téměř trojnásobek HDP. A tento prvek stále narůstá. V roce 2014 to představovalo 348 HDP, zadluženost soukromého sektoru. Takže právě finanční sektor způsobuje vaše problémy a nikoli reálná ekonomika, pokud to uh, vidím správně. Takže Vidím například v předpovědi eh, eh, na podzim eh, ze strany komise, že ten důvod k růstu nejde ruku k ruce s fiskálním konsolidačním úsilím. A citují, po třech letech krize nebo recese mm, byla obnova hnána zejména růstem osobní spotřeby a mm, negativní inflací investicemi, ale eh, a to zejména registracemi nových lodí a eh, zvýšeným dovozem. Takže zdá se, že reálná ekonomika eh, zatím není zcela transformována. A z důvodu zpomalení toho procesu přizpůsobování pokud jde o bankovní sektor, obdrželi jste 1,5 miliard do centrální banky a pak jste vyjednali dalších 175 milionů. Jaké jsou podmínky, které se na to váží a jaká je situace bankovního sektoru eh, v současné době? A závěrem jaká je vaše pozice ohledně daňové agendy eh, v rámci Evropské unie a jaký je časový horizont transpozice legislativy o um, zárukách um, vkladu nebo pojištění vkladu. Tak um, to byly vlastně eh, dluhy v soukromém sektoru. Eh, zadluženost eh, strmě narůstala, nyní už nikoli, ale právě to způsobilo určitou časovanou bombu v naší ekonomice. A současně veřejné finance byly ve velmi svízelné situaci to zmínila jste se dluhu. Bez podpory bank, bez podpory bank to vychází z méně než 50% v roce 2008 až e, po 85% v roce 2013. Takže když banky potřebovaly podporu, stát v podstatě nemohl jim tuto podporu poskytnout a proto jsme se museli uchýlit k tomu režimu bail-in. Byla to tedy kombinace fiskálních a bankovních problémů. A byl to tedy takový dvojí problém, duální problém. V roce začátkem roku 2013 jsme měli hotovostní rezervy na jeden měsíc, to znamená, že eh, veřejné rozpočty byly zcela, zcela vypleněné, eh, zcela prázdné a byla to tedy kombinace těchto dvou problémů. Obnova, zotavení ekonomiky je v skutku z části výsledek eh, rostoucí soukromé spotřeby, ale tato rostoucí soukromá spotřeba byla také podpořena fiskální politikou, eh, tedy eh, naší politikou nezatěžovat domácnosti a podniky dalšími daněmi tento růst eh, soukromé spotřeby, které, který z části skutečně pomáhá překonávat krizi, by nenastal, kdybychom eh, se byli uchylili k daním a výdajům. To chci tady zdůraznit a, a doložit. Samozřejmě zcela chápu, že se na to názory mohou různit politicky, ale Eh, ten náš vývoj mluví za sebe. Náš soukromý sektor, to znamená domácnosti a také eh, podnikatelské subjekty, byly schopny odolat eh, toho šoku a zotavují se, skutečně dostávají ekonomiku z recese do značné míry díky našemu rozhodnutí, politickému rozhodnutí nezvyšovat daně, ale dosáhnout fiskální konsolidace tou tvrdou cestou, totiž e, krácením výdajů a usnadněním obnovy e, reálné ekonomiky. Děkuji. Nyní má slovo Gunnar Hockmark. Děkuji vám, pane ministře. Já bych chtěl zdůraznit, že je velmi povzbuzující slyšet, že Kypr e, se vydal správnou cestou navzdory těm mnoha problémům, které ještě přetrvávají. Mm, se zájmem beru na vědomí, že někteří kolegové eh, jsou tím zneklidnění, protože mm, mají pocit, že jste na správné cestě, ale nesprávnou politikou. Nicméně já si myslím, že je mnohem lepší jít správným směrem než nesprávným směrem. A také si myslím, že je to eh, dobrá zpráva, že to ukazuje, že, eh, um, že z krizí lze něco udělat, že člověk není odsouzen ubírat se eh, tím špatným směrem, ale mám dvě otázky. Vítám že budete eh, implementovat BRD, ale pokud jde o vaše zkušenosti z uplynulých let a na základě vašich zkušeností z uplynulých let, co považujete za nejdůležitější pro budoucnost, pokud jde o náš společný regulatorní eh, rámec? V bankovním sektoru, ale také pokud jde o makroekonomický dohled. Co myslíte, že je už správně eh, mm, ustaveno a co ještě by mělo být ustaveno nebo přijato, co je tedy chybné v tom regulatorním rámci a co by se mohlo do budoucna zlepšit. Děkuji. Nadnesl jste velmi eh, důležitý eh, bod, protože je to skutečně mm, otázka, zdali se poučíme z krize a zdali eh, nalezneme nápravu, anebo tedy způsob, jak učinit Evropskou unii eh, schopnější odolávat eh, dalším potížím, protože určitě budeme čelit dalším ekonomickým výzvám mm, v budoucnu. Pokud jde o banky, tady bych zdůraznil význam eh, dohledu založeného na zdravém rozumu. Promiňte, předseda. Eh, kolegové, prosím, uklidněte se. I, I was saying that we should... Takže je potřeba tady uplatnit zdravý lidský dozum, rozum, rozumný dohled, dohled, eh, který eh, nekolísá od jednoho extrému k druhému, abychom z období nedostatečné eh, kontroly se přesunuli do druhého extrému, kde by kontrola nad bankami byla nadměrná, která by a vedla by k tomu, aby banky opouštěly ekonomiku nebo aby se, dost, aby tedy se dostaly do dalších problémů. E, problémů, které by byly výsledkem nadměrné kontroly, nadměrného dohledu. Takže to je jedna taková myšlenka bankovnímu Eh, sektoru držet se fiskálních pravidel, především v dobrých dobách, protože tady je ten problém eh, s, těmi, eh, s tou dobou, kdy se nám daří dobře a kdy vlastně umožňujeme té fiskální situaci, aby jaksi se rozbojela a byla strukturálně obtížně napravitelná a když potom přijde eh, propad, tak je velmi obtížné eh, zasáhnout. Měli bychom tedy eh, pamatovat na Keynese, že ta kniha má nejenom levicové názory, ale i pravicové poznámky, že bychom se měli snažit držet zadluženost nízkou během doby, kdy se nám daří, tak abychom měli prostor vydávat prostředky eh, v dobách ekonomického propadu. Samozřejmě, že se to dá dělat i obráceně, ale to je samozřejmě špatně. Děkuji. Pervanš Beres. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Kypr. Prosím o klid. Vaše země za um, někdy pochybných podmínek dostala velkou podporu, která umožnila Kypru, aby obnovil uh, svůj bankovní sektor. To je otázka principu solidarity. A já jsem stejnou diskuzi uh, v podstatě vedla i z pohledu fiskálního. Uh, když chcete Eh, zohlednit vaše nízké eh, zdanění podniků, je, že si přejete, aby eh, většina ženských států vlastně kráčela tou cestou Kypru a že je to vlastně prospěšné. Neuznáváte snad nebo nevidíte, že to, jak vy nízké více zdaňujete eh, podniky, že to vlastně je strategie, která přitahuje investice, což je samozřejmě legitimní s ohledem na geografickou pozici vaší země, ale je to něco, co není um, prospěšné pro všechny ekonomiky v Evropské unie, pro celkovou ekonomiku. Je to v podstatě uh, nele, eh, nelojální konkurence, nekalé konkurence a vaše země ta byla podrobena zkoušce ve chvíli, kdy veřejné finance a zadluženost byla zde kritická a to nás vlastně vede k tomu, abychom eh, více konsolidovali eurozónu. My ale se nepohneme dále, pokud nebudeme řešit také otázku o fiskality, pokud jde o zdanění podniků. Vy ale říkáte, že ostatní země by měly následovat vašeho příkladu. Ovšem, kdybychom měli takovou fiskalitu, tak bychom nemohli financovat eh, ty věci z tedy veřejných financí v celé Evropě. Takže já si myslím, že Teď bychom eh, od vás očekávali, abyste se v této věci také posunul. Neříkejte, že ostatní to dělají také. Je potřeba, aby někdo začal ty věci dělat správně a vy byste měl také eh, začít eh, s touto diskuzí, pustit se do toho, protože to je opravdu nevyhnutelné v Evropě. Děkuji. Já jsem pro konsolidaci Eh, unie, ale pokud ten návrh je, že máme konsolidovat unii tím, že budeme zvyšovat daně, tak eh, to je eh, chyba, to je špatný způsob, jak konsolidovat unii. A pokud ten návrh je, že by například měla existovat minimální míra zdanění, tak potom pak potom bych byl ochotný to zvážit, pokud se shodneme na tom, že bychom tady měli mít eh, určitou eh, maximální hranici pro veřejné výdaje. Pokud budeme mít eh, takový limit pro veřejné výdaje, abychom konsolidovali Unii, třeba výdaje by nepřekročily 40 HDP. Já si myslím, že to je dostatečně vysoká hranice a budeme ochotní zkombinovat tyto dva aspekty tyto dvě pravidla. A pokud by na to odpověď byla kladná, tak by byl ochoten se nad tím zamýšlet. Ale pokud by ten návrh spočíval pouze v tom, nebo byl předkládán proto, že některé členské státy by chtěly Eh, vydávat eh, v rámci svých veřejných výdajů větší mm, procento z HDP, tak potom, ale to přece není to téma. Eh, vy chcete zajistit nespravedlivou hospodářskou soutěž kvůli daňovým podmínkám, nebo daňovými podmínkami si vlastně zajišťujete nespravedlivou hospodářskou soutěž ve prospěch Kypru. Já chápu vaši frustraci, ale já si myslím, že vy E, vlastně neodpovídáte na mou otázku, nebo nepokládáte tu otázku správně. Dobře, budete, e, když bude splněna ta vaše podmínka, souhlasit také se zastropením veřejných výdajů, protože e, konsolidace Evropské unie nemůže být založena pouze na tom vašem přístupu k veřejnému sektoru a vysokému pokud tam bude příliš vysoká míra veřejných výdajů, tak nemůžeme konsolidovat Unii. Unie může být konsolidována, pokud se zavážeme k tomu, že splníme určité fiskální eh, cíle. Já věřím ve vyvážený rozpočet. Pokud budete sdílet eh, stejný názor a budete věřit vyváženému rozpočtu, tak potom můžeme učinit kroky ke konsolidaci Unie. Ale pokud se nezavážeme k těm fiskálním cílům eh, a pokud eh, budeme chtít se od toho odkloňovat, tak budeme ohrožovat konsolidaci Unie. A to povede k tomu, že členské státy budou, že po nich bude eh, žádáno, aby zvyšovali svou míru zdanění. Ano, tento velký spor nevyřešíme dnes, Eh, dáme samozřejmě prostor různým pohledům. A teď má slovo Alan Lamasur. Děkuji, pane předsedo. Já nechci eh, zdržovat před hlasováním, ale mám eh, stručnou otázku. Minulý rok jsme zahájili Junckerův plán pro povzbuzení investic v Evropské unie, dlouhodobých investic a záměrem bylo, u některých zemí, které to měly nejvíce zapotřebí, aby na základě jejich úsilí a pomoci, kterou získávali od Evropskou unii, tak aby se dostali do lepší situace. Mě by zajímalo, jestli Kypr tady eh, v tom směru předložil nějaké projekty a jestli si myslí, že využije tohoto plánu v brzké budoucnosti. Well, we, uh, I mean, we, we definitely hope so. Ano, doufáme. Máme eh, dobré vztahy s Evropskou investiční bankou a EIB již zvažuje některé návrhy a my doufáme, že budeme schopni splnit kritéria a zajistit financování některých z těchto projektů. Kyperská univerzita um, obzvlášť eh, byla velmi uh, tedy um, nakloněná předložení nějakých um, nějakých eh, žádostí a doufám, že to přispěje k oživení naší ekonomiky v čase, kdy je to zapotřebí. Děkuji vám. Kostas Mavridis má slovo jako poslední. Děkuji. Takže nejprve anglicky, abychom udělali takové politické vyjasnění. Vzhledem k tomu, že na začátku dnešního zasedání to byl Eh, poznámka jednoho kolegy. Tak to musím eh, jasně říci. On hovořil o turecké polovině Kypru. Neexistuje žádná turecká polovina a řecká polovina Kypru. Je <laughs> republika Kypr a tato Kyperská republika s celou svrchovanou, eh, svrchovaným územím je součástí Evropské unie. Takže pozor, správně je říci, že třetina Kypru je ile, pod ileg, v ilegální tureckou okupací. A teď přejdu do své mateřštiny a přivítám tu eh, pana Joriadise. Pane Joriadise. mám na vás jen pár drobných otázek před eh, dvěma týdny na Štrasburském plenárním zasedání jsme hlasovali ehm, o zprávě o politice eh, hospodářské soutěže. Byl tam jeden pozměňovací návrh, hm, můj pozměňovací návrh, v kterém se žádá komise, aby nelegální praktiky využívané bankovním sektorem eh, v ve spotřebitelských smlouvách byly, eh, byly zakázány, zrušeny. Jak víte, já jsem již, já si již celé roky říkám, že Kypr je přesně příkladem toho, co by se nemělo dělat, pokud je o některá ustanovení eh, v těch bankovních smlouvách. Co s tím budete dělat? A prosím nás, neříkejte mi nic o ombudsmanovi bankovním protože jeho rozhodnutí nemá žádnou, eh, žádnou závaznost. A ještě eh, k těm nespláceným půjčkám. Máme tu v Evropské unii nastaveny nějaké mechanismy pro jiné členské státy. Jak je to s Kyprem? Tam, kde je to zdaleka největší problém. Chceme mít takový mechanismus nebo ne? Já děkuji za otázky. A Předně chci zmínit toho bankovního ombudsmana, protože to je velice důležitá instituce, kterou na Kypru máme v uplynulých několika letech. A ten problém související s mm, některými postupy, které mohou být považovány za přehnané, ten problém je, že prostě byly legální tyto postupy. No a protože byly legální, tak eh, nějaké korekce ex post prostě nejsou snadné. Nemůžeme eh, něco uplatňovat na základě zpětné pravomoci. Takže věci se teď změnily. Od teď do budoucna. Nemůžeme něco měnit eh, v pohledu do, do zpětného zrcátka. To je těžké. A to si určitě uvědomujete. Teď k nespláceným půjčkám. Ehm, pokud mluvíte o té takzvané špatné bance, bank, bance se špatnými účty, to, to na Kypru neexistuje. A jinak eh, pokud jde o ten toolbox, což jsem viděl ve vysvětlující poznámce, která byla připravena, tak vidíte, že ten náš toolbox je už kompletní, máme novou legislativu týkající se bankov, bankovního a finančního ombudsmana, máme novou, novou legislativu o půjčkách, tudíž máme k dispozici všechny tyto nástroje eh, k tomu, abychom ten problém řešili co ještě nemáme, co teprve zbývá nastavit, to je ta firma, která bude spravovat aktiva, protože jsme zatím nenašli ještě uspokojivou odpověď ohledně toho, kdo ji bude financovat, kdo za eh, tuto firmu bude platit. Jestliže to má být znovu daňový poplatník, no tak to asi není nejlepším eh, řešením. Tím bychom eh, jaksi jedním problém řešili tím, že bychom vytvořili druhý. Pokud však nalezneme nějaký jiný způsob, jak eh, financovat eh, tuto strukturu, tak je to samozřejmě zajímavé z našeho hlediska. Hovoří se o tom. Thank you very much. Děkuji. Já myslím, že to byla velice zajímavá výměna názorů v rámci ekonomického dialogu, což je velice důležité fórum pro rozpravu, veřejnou rozpravu o významných ekonomických otázkách jednotlivých členských států. Já bych velice rád panu ministrovi poděkoval za to, že dorazil na dnešní dialog. Budeme také 18. Eh, února pokračovat od 12.30 v ekonomickém dialogu. Rozdělíme se to na euroskupinu a na eh, otázky ministrů ECOFINu. Teď si uděláme velice krátkou pauzu. Děkuji. OK. Vážení kolegové, můžeme přistoupit k hlasování. Nejprve budeme hlasovat. Paní Intveld, prosím, jenom rychlá poznámka, pane předsedo, o zprávě Heis, Moje strana ho podpoří, my souhlasíme s kompromisy, Brian odvedl vynikající práci. Já chci jenom upozornit na to, že zítra EOPA eh, eh, vydá zprávu o zátěžových testech pro důchodové fondy, což je relevantní pro tuto zprávu a tak doufám, že zpravodaj projeví stejnou flexibilitu, která je potřeba, pokud tam budou prvky, které budou odkazovat eh, na tuto zprávu, což by se mohlo promítnout do našich trialogů, takže to pan zpravodaj zohlední. Děkuji. Pan zpravodaj, prosím. Ano, já si předně říci, pane předsedo, že nechci nějak předjímat hlasování výboru ohledně pozměňovacích návrhů i kompromisních návrhů. Já to vidím tak, že to zda zahájíme jednání přímo, vyplyne až z toho, jak dopadne dnešní hlasování. Takže do té doby bych se zdržel jakýchkoliv komentářů. Of course, we need... Ano, samozřejmě, říká pan předseda, nejprve musíme odhlasovat a pak eh, uvidíme a vyslechneme si váš názor v případě, že tedy dopadne hlasování pozitivně, v což všichni doufáme. Uvidíme tedy, jak se věci vyvinou. Až zohledníme to, eh, jak eh, se vyvine situace s trialogem takže začneme eh, pozměňovacím návrhem a pardon, pan předseda se opravuje. Nejprve si ověříme hlasovací zařízení. Můžete hlasovat, prosím. Z Alde tady máme jeden hlas navíc. Ještě pořád jeden hlas navíc. Někdo z Alde by hlasovat neměl. Tak teď už je to v pořád, bloku. Dva kolegové nehlasují, byť karty tam mají, ale to už je jejich věc, takže teď je návrh 435, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 436, kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 4, 380, do je pro? I o tom... Aha, tak oba dva byly staženy, takže hlasujeme o 42, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno, není kompromis A, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 440 a 442 kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 446, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 45. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 46. Kdo je pro? Proti. Ověříme 46 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 24. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 47 zpravodaj. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní skupina návrhů, o které hlasujeme unblock 449, 451, 439 až do návrhu. Budou to v podstatě tři stránky. Je to dlouhý seznam návrhů od návrhu 449 až do návrhu 426. Je to zhruba, jsou to zhruba tři stránky. Hlasujeme unblock. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme to elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrhy byly zamítnuty. Nyní eh, zpravodaj je návrh 48, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 49, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 50, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? Schváleno 51, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 52, kdo je pro? Pro? A zelení jsou všichni pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 53, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 54, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 55, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, nyní návrh 57, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 453, kdo je pro, ten nám odpadá, takže 400, takže 58. zpravodaje, kdo je Musíte se otočit na další stránku, 58. Kdo je pro? To je jeden jediný, není to unblock. Proti, zdržel se někdo, schváleno, kompromis E, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno, kompromis F, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno, kompromis G, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno, Návrh 460, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis H, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 489, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis I, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 499, kdo je pro? Proti? zdržel se někdo zamítnuto, kompromis je, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 518, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 99, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 521, kdo je pro, o obou budeme hlasovat. Tak o 521. Říkám to dobře, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 540. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 541. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 542. Kdo je pro? Proti? zdržel se někdo, to? Ověříme to elektronicky. Můžete hlasovat, prosím, o návrhu 542. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Není 545. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 101. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis L, kdo je? Tady máme ústní pozměňovací návrh, takže nejprve hlasujeme o něm. Je to Sophie Intervelt, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Schváleno, nyní tedy hlasujeme o celém kompromisu s tímto ústním návrhem, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Schváleno, nyní návrh 103, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Schváleno, 104, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. 547, kdo je pro, proti. Ověříme návrh 547 elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut o jeden hlas. Návrh 548, kdo je pro? Proti? Ještě jednou, kdo je pro? Proti? Já myslím, že to bylo schváleno pro jistotu návrh 548, ověříme elektronicky. Končím hlasování, návrh byl přijat, a nyní 105, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno, 106, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno, 549, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis M. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis P. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis Q. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? schváleno. 141, kdo je pro? Proti? Ověříme 141, návrh 141 elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat 142, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 594, 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 143. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis R. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 156. A další identické návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 601. 14. Kdo je pro? proti? Neviděl jsem, jak zvedáte ruce, takže ověříme 614. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat 615. Kdo je pro? A tak ten nám odpadá. Takže 616. Kdo je pro? Proti? Ověříme i tento návrh elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 617. Kdo je pro? Proti. A stražel se někdo? Myslím, že to bylo schváleno, ale ověříme to raději elektronicky. Hlasujte o návrhu 617. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 619. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 157. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme to elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut o jeden hlas. 158, kdo je a 159 an blok až do 162, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno nyní. 620, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Zam, zamítnuto 163. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis S. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 625. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 165. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 166. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 167. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 168. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 626, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 169, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 170, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis T, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 173, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 174, kdo je pro, Proti. Ověříme 174 elektronicky. Asi to bylo zamínuto, ale nezvedáte přesně ruce. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 175. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 629. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis U. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis V, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis dvojité V, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, pozměňovací návrh, eh, teď je to o několik stránek dál, až se dostanete k návrhu 199, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis X, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis Y, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis Z, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis AA, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis AB, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis AC, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 221, kdo je pro, Proti zdržel se někdo schváleno. 222. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Kompromis AD. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Kompromis AE. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Kompromis AF. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Návrh 235. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Chcete hlasovat unblock? Někdo namítá proti hlasování unblock? Nikdo. Hlasujeme o 235 až a máte namít, námitku, takže to vezmeme postupně 235, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 236, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 237, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 238, 237. Ještě jednou tedy. Kdo je pro? Proti. Ověříme to elektronicky. Asi to bylo zamítnuto. Bylo by to smysluplné, hledá, že by tam byl nějaký opačný smysl v italštině. Dobře, končím hlasování. A bylo to schváleno. Nyní 238. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 239. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 240. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 241. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 242. Kdo je pro? Proti? proti, zdržel se někdo schváleno, 243, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 244, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 245, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 246, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 247, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 248, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 249, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 250, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 251, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 252, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 253, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Tady jsem si nevšiml. Ještě jednou 253 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Dvě, bylo to přijato. 255, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 256, kdo je pro? Proti? Asi to bylo přijato, ale ověříme to elektronicky. With is better Vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. 257, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 721 pro, proti, zdrželi se schváleno. 258 pro, proti, zdrželi se prověříme, zahajuji ne, je to zamítnuto, není třeba to kontrolovat. Kompromis AG, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis H, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 729 pro, prověříme 729. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 263 pro, proti, prověříme, zahajují hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 731, ne, promiňte, 733, 733 pro, 733 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis a i pro, proti, zdrželi se, schváleno. pozměvací návrh 267 pro, proti. Prověříme, zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Empl 1 pro, proti. Prověříme Empl 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Kompromis AJ pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis AK pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis AL pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis AM pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis AN pro, proti, zdrželi se schváleno, 280 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 282 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to bylo schváleno, ale prověříme, zahajují hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis AO pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis a P pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis A Q pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměvací návrh 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis A R pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměvací návrh 302 pro, proti, prověříme 302, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Nyní hlasujeme o kompromisu AS. Je to tak? AS pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AT pro, proti, zdrželi se schváleno. 308 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 309 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. AU. AU pro, proti, zdrželi se schváleno. A B pro, proti, zdrželi se schváleno. 316 pro, proti, zdrželi se schv... zamítnuto. 317 pro, proti, prověříme. Zahajuji hlasování elektronické 317 a 7 FAM. Končím hlasování schváleno. 318, 8 fem, pro, proti, asi většinou schváleno. 320, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 319, pro, proti, prověříme 319, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis A2TV, pro, proti, zdrželi se schváleno, AX, pro, proti, zdrželi se schváleno, 326 pro, proti, zdrželi se, prověříme, 326, FAM 10, zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis eh, dvojité V. Kompromis AZ. Kompromis AZ pro. Proti zdrželi se schváleno. 330 pro. Proti zdrželi se schváleno. 12 pro. Proti zdrželi se schváleno. 331 pro. Proti zdrželi se zamítnuto 332 pro, proti, zamítnuto 333 pro, proti, zdrželi se schváleno 334 pro, proti, to prověříme. Prověříme 334. Ne, je to zamítnuto. Moje chyba. Kompromis BA pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis BB pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměvací návrh 344 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 345 pro, proti, zdrželi se, schváleno 346 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 347 pro, odpadá, ano, promiňte. 3, 4, 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 349 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis BC pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis BD pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis BE pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis F, pro, proti, zdrželi se schváleno, 366 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis BG pro, proti, zdrželi se schváleno, 371 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis BH pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis BI pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 378 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 379 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pro 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 381 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 383 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis B je pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis BK pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 388 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto M pro 17 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 26 pro, proti, zdrželi se schváleno 389 a další dva identické pozměňovací návrhy pro, proti, zdrželi se zamítnuto 392 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis BL pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis BM pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis BN pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 404 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 405 pro, proti, zdrželi se Myslím, že to bylo schváleno, ale prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 406 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. 407 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 408 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis BO pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis BP, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 417 pro, proti, zdrželi se, prověříme. zahajují hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis BQ pro, proti, zdrželi se, schváleno. 422 a 18 FAM pro, proti, prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis BR pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozněvací návrh 36, 4, 2, 4 a 19 pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis BS pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 39 pro, proti, prověříme 39, zahajují hlasování. Končím hlasování. A schváleno. Pozměvací návrh, respektive vypuštění 40 pro, proti, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 41 a další pro, proti, zdrželi se, EPP je pro, schváleno, EMPL odpadá, takže nyní budeme hlasovat o um, upraveném změní textu elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 47 pro, 3 proti, 7 se zdrželo. Eh, hlasujeme o legislativním usnesení. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, velká většina pro. A nyní bych chtěl udělit slovo zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já budu navrhovat v rámci zahájení vyjednávání, abychom se hned spustili do eh, jednání, ale mm, čekal eh, jsem tedy ehm, konečný výsledek hlasování tohoto textu. Vy jste to eh, popsal jako velká většina. Proč bychom měli zahájit, hlas, zahájit vyjednávání? Ehm, ze dvou důvodů. Za prvé, tento text byl navržen před dva a půl lety komisařem Barnierem a e, rada e, má svůj hlavní e, přístup, ale také zde dochází k významné konsolidaci, pokud jde o ochranu a konsolidaci eh, eh, důchodového zabezpečení. Takže my nyní můžeme zahájit jednání. Také vycházím z toho, že stávající nizozemské předsednictví eh, je nakloněno zahájení vyjednávání. Máme velmi silnou pozici jako výbor, abychom tedy přistoupili k trialogu. Je to můj návrh, který předložím kolegům, abychom přímo zahájili s radou vyjednávání v této věci. Děkuji, takže návrh je jasný, musíme o něm hlasovat, potřebujeme většinu či, či jednoho člena, takže navrhujeme eh, nebo hlasujeme o návrhu okamžitého zahájení trialogu, elektronické hlasování zahajují. Nevím, jestli technicky je to eh, nutné hlasovat ehm, elektronickou cestou, ale můžeme, takže končím hlasování a máme velkou většinu, opět, opět 46 pro, 7 proti a 3 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaj. Zaslouží si potlesk. Děkuji. Jenom stručně chci poděkovat všem eh, stěnovým zpravodajům a všem, kdo mi pomohli, že jsme dospěli za těch posledních několik měsíců k této pozici. Obzvlášť si také zaměst, poděkovat sekretariátu a všem zaměstnancům, kteří nám eh, dávali mnohé, ehm, eh, radili a zejména zaměstnancům EPP. Myslím, že jsme měli vynikající vyjednávání a chci vám za to poděkovat. Děkuji. A také blahopřeji i celému sekretariátu a stínovým zpravodajům k této velké většině a přejdeme k dalšímu hlasování roční zpráva ECB. Yes we are prepared. Okay. Okay, so we can put to the vote. Uh... Takže uh, výroční zpráva ECB, Notis Marias v roli zpravodaje. Prosím, dá, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mm, Rád bych k tomu doplnil následující. Za prvé, v hlasovacím seznamu, který byl rozdán, jsou některé, některá místa, kde není jasně řečeno, jestli se zpravodaj pro nebo proti. Takže je to stejné, jako to bylo v případě toho prvního hlasovacího seznamu rozeslaného v pondělí. Pokud jde o alternativní kompromisy, tak um, můj návrh je negativní. Za druhé, je tu jeden problém. Fina, finalizovali jsme mnoho kompromisů, ale byly tu také některé alternativní kompromisy ze strany EPP, SAD a ALDE, které podle hlasovacího seznamu se o nich má hlasovat jako první. Ale Zvyk je takový, že kompromisy zpravodaje, o těch by se mělo hlasovat jako první a teprve, když jsou zamítnuty, tak přichází na řadu alternativní kompromisy. A já bych chtěl, abychom se řídili obvyklým postupem, to znamená nejprve kompromisy zpravodaje, když se zamítnou, tak alternativní. A ještě jedna věc. to tež, co bylo rozdáno už e-mailem, požádal jsem sekretariát eh, o některé eh, kompromisy a odstavce, aby byly eh, předloženy k jmenovitému hlasování, ale aby k tomu došlo, potřebujeme nejprve rozhodnutí většiny. Takže jmenovitá hlasování a pak změna pořadí hlasování o některých kompromisech. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně. Já mám jiný názor. Myslím si, že bychom měli hlasovat nejprve o tom, co zachází eh, nejdále, nejvíce dále. Takže ehm, to nemusí být automaticky návrhy zpravodaje. Musíme se podívat na to, co má daleko sáhlejší dosah. A eh, potom by to teprve bylo korektní, takový je alespoň můj názor. Thank you. I... Já vám děkuji, no. Já souhlasím s panem Balšem. Nejprve budeme hlasovat o tom, co je dál. A e, jinak zatím ještě nemáme po, ten požadavek 16 e, na jmenovité hlasování můžeme prověřit jednotlivé konkrétní případy, ale brzy zjistíme, jestli to tak je. To pravidlo. Je to, myslím, 181, 100, 281, pravidlo 281. Pane Marias? Pane předsedo, k tomu prvnímu tématu, čili jestli budeme nejprve hlasovat o kompromisních návrzích zpravodaje nebo tedy alternativách. Ta, logik, ta logika toho, že bychom nejdřív měli hlasovat k tomu, co jde dál, já myslím, že se k ní musíme postavit individuálně. Takže bychom měli eh, o tom hlasovat a pokud kolegové budou, jestli, jestli kolegové trvají na tomto hlasovacím seznamu nebo ne. A měli bychom také předložit k hlasování, zda je eh, tedy těch 15 nebo 16 kolegů, kteří jsou pro jmenovité hlasování. Myslím, že to by bylo poměrně rychle. Thank you. Uh, Děkuji. Já mé rozhodnutí je postupovat podle eh, hlasovacího seznamu, který tady máme. Takže kompromis A. Tam máme e, rozdělené hlasování první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Alternativa B, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 63 s ústním pozměňovacím návrhem. Nejprve ústní eh, pozměňovací návrh pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 65 pro. Proti zdrželi se zamítá se 66 pro. Proti zdrželi se zamítá se. 68 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 68, hlasujeme. Konec hlasování. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis C dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrhy. Alternativ. V ní D se stahuje. Takže B druhá část pro, alternativ D pro, pro proti zdrželi se. První část, druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno pozměňovací návrh 87, o dvě stránky dál, pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 88 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 89 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 94 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 122 pro, proti zdrželi se, zamítá se, 123 pro, proti zdrželi se, zamítá se, 124 pro, proti, proti, prověříme 124, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 126 pro, proti, zdrželi se schváleno, 127 pro, proti, musíme to znovu prověřit, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Alternativní E pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 99 pro. 99 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se 101 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se 102 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 103 s ústním pozměňovacím návrhem. Nejprve ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nemusíme hlasovat o tom, co bylo schváleno, takže 104 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis F s ústním pozměňovacím návrhem, nejprve ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se. Zamítá se kompromis bez ústního návrhu pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Poznací návrh 147 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 148 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se, ale prověříme. Konec. Zamítá se. 149 a 150 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se, prověříme, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 51 pro. Proti. Pro mě, prověříme 151, myslím, že schváleno. A musím prověřit. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis L pro. Proti, zdržel se. Schváleno. 163 pro. Proti zdrželi se. Zamítá se 164 pro, proti. Prověříme 164, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se 165 pro, proti zdrželi se. Zamítá se 166 pro, proti zdrželi se Zamítá se. Kompromis H s eh, odděleným hlasováním první část pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 14 původní text pro, proti, zdrželi se. Schváleno 173 pro, proti, zdrželi se zamítá se 174 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 174. Konec. Zamítá se 175 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis nový kompromis 2. První část pro, nemá to písmeno, nevím proč, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 188 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis I. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Prověříme druhou část kompromisu. Pr- hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 193 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se, ale prověříme. 193. zamítá. Kompromis je pro proti, protože schváleno. 197 pro proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis K pro proti, zdrželi se. Schváleno. 204 pro proti, zdrželi se. Zamítá se. 206 pro proti Prověříme 206. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se 221 pro, proti, zdrželi se schváleno a nový kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno 213 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis L, pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 230, 231, pro, proti, zdrželi se, zamítá se, prověříme. Vote is closed, rejected. Zamítnut to 233, 2 pro, proti, zamítnuto původní text pro, proti, kde pro? Proti. Ověříme, ověříme původní text. takže velkou většinou schváleno. A dva, tři, tři. A ty další pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dva, tři, šest, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 237, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamít, eh, schváleno. 238 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 239 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 241 pro, proti, ověříme 241, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 242, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 243, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 253 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 254, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis N s ústním poznacím návrhem, nejprve ústní poznací návrh, kdo je pro, proti, snažili eh, se zamítnout eh, Kompromis bez ústního pozměňovacího návrhu pro proti zdrželi se schváleno. 269, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 270, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 271, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, Kompromis O s ústním poznacím návrhem zelených. Ústní poznací návrh jako první pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis P. První část pro, proti, zdrželi se, schválen. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis Q, to je pro, proti, zdrželi se, schválen. Poznací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, schválen. pozměnací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, schválen. pozměnací návrh 17 pro, proti, proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Ještě Eh, hlasujeme, končím hlasování, zamítnout. Kompromis S pro, proti, zdrželi se, schváleno. Alternativa C pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, 29 vy jste proti? Já jsem si myslel, že jste pro. Takže je to, je to zamítnuto. Je to má chyba, je to tady zamítnuto. A teď musíme hlasovat, nebo tady to ověříme. Stále hlasujeme. A je to zamítnuto, ano. to byla 29 a teď 30, kdo je pro, proti zdrželi se schváleno, 31 pro, proti zdrželi se zamítnut. Ověříme to? Ne, není to potřeba. Já jsem to zaslechl, ale to se mi jenom zdálo. Uh, kompromis F, pro proti zdrželi se schváleno, kompromis U, kdo je pro, proti zdrželi se schváleno. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Původní text pro, proti, zdrželi se schváleno. Původní text, eh, úvodní stanovní H, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. 39 eh, eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnout. kompromis I, V, pro proti se schváleno. 45 hmm, pro proti se schváleno. Citace 1 pro proti se schváleno. Citace 2 pro proti se schváleno. Poznací návrh 1 pro proti. Ověříme. Pozměňovací návrh 1. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. kreativní kombinace. Končím hlasování. Schváleno. Citace 3, původní text pro proti zdrželi se schváleno. A nyní jmenovité hlasování k pozměněnému textu. Zahajuji hlasování. Hlasování u konce.